Per favore prendiamo posizione. Benvenuti a tutti, cari membri dei parlamenti nazionali, cari colleghi. Všechny vás zde vítáme, kolegy z náš parlamentu, kolegyně, kolegové. Jsem eh, velice rád, že vás zde mohu přivítat ke druhé meziparlamentní debatě k reformě společné zemědělské politiky. Je to poprvé za 50 let společné zemědělské politiky, kdy jsou to poslanci, kdo sehrává důležitou roli při utváření zemědělské politiky. Parlament je nyní spoluzákonodárcem eh, v oblasti zemědělství na stejné úrovni jako Rada. Prostřednictvím Lisabonské smlouvy jsme dostali více pravomocí a totež je pravda o národních parlamentech. Takže proto se setkáváme nikoli poprvé k společné zemědělské politice. Je to výborná příležitost, abychom si vyměnili zkušenosti k modernějšímu zemědělství v Evropě. Znamenalo by to zlepšení a posílení legitimity společné zemědělské politiky. A v této souvislosti chci srdečně poděkovat poslancům národních parlamentů za četné příspěvky, které předložili našemu výboru. Chtěl bych připomenout, že jsme dostali před tímto zasedáním písemné příspěvky prakticky ze všech národních zákonodárných sborů. A ve svých podkladech máte také brožuru, ve které se popisuje stav společné zemědělské politiky a její reformy v národních parlamentech. My dnes, dámy a pánové, jsme před eh, značnými výzvami. Opět máme na stole problematiku eh, zabezpečení zásobování potravinami. Čelíme velkým výkyvům cen, klimatickým změnám, růstu populace a z tohoto důvodu musíme se postarat o to, abychom byli schopni dodávat dostatek adekvátních zemědělských produktů. Na druhé straně jsou to také přírodní vlivy, které jsou silnější a silnější, takže potřebujeme také zemědělskou politiku, která je udržitelná a přívětivá k životnímu prostředí. Je třeba více podporovat venkov, tak aby vývoj různých oblastí, venkovských oblastí v Evropské unii byl co nejrovnoměrnější a dále je důležité nezavadit nadměrnou byrokracii, abychom byli konkurenceschopní vůči jiným částem světa. Přejeme si společnou zemědělskou politiku, která bude flexibilní, snadno použitelná a bude to taková zemědělská politika, která bude odpovídat novým nárokům Přejeme si tedy konstruktivní debatu, eh, která by přinášela společná řešení. Víte, že Evropský parlament už eh, v loňském roce začal pracovat na reformě společné zemědělské politiky. První zprávu k zemědělské politice jsme měli už v roce 2010 a nyní bychom rádi eh, předložili Eh, naše, eh, naše priority pro budoucnost na základě zprávy, kterou jsme obdrželi. A budeme také vycházet z listopadové zprávy z roku 2010 od komise. Eh, k tomu jsme tedy jako výbor, k tomuto dokumentu komise jako výbor jsme vypracovali zprávu, náš zpravodaj je tady mezi námi a následně předložila komise eh, upravené návrhy. V Evropském parlamentu se odehrála řada veřejných setkání. Eh, organizovali jsme také slyšení s komisařem Čološem. Eh, dále proběhla veřejná debata s příslušnými rezortními ministry eh, Evropské 27, dále zasedání eh, s zainteresovanými stranami nevládními organizacemi a také specifický workshop eh, s experty. A v současné době vlastně právě teď máme zasedání se zástupci, tedy se zástupci národních parlamentů, kteří jsou dnes pozváni do zemědělského výboru Evropského parlamentu. K tomu samozřejmě přistupují různé dokumenty předložené Evropskou komisí. Pan eh, Santos eh, k tomu vypracoval zprávu Michel Dantan k organizaci společného trhu. Tady pan Giovanni La Villa eh, se zabýval financováním, řízením a sledováním společné zemědělské politiky a dále máte také ve svých podkladech řadu dalších zpráv. Jsou to zprávy významné, velmi obsažné, k nimiž se podávalo, bylo podáno mnoho, vlastně stovky pozměňovacích návrhů. My víme dobře, že tyto zprávy v našem výboru, ale také v českých zemích vyvolaly živou debatu. A nyní eh, jsou překládány ještě dodatečné pozměňovací návrhy. A netýká se to jenom zemědělského výboru, ale také eh, další odborné výbory se účastnili. Eh, výbor pro životní prostředí, pro regionální rozvoj, vývoj, výbor rozpočtový a výbor pro rozpočtovou kontrolu. Veškeré myšlenky, které zapracováno do těchto zpráv, jsou nejdříve velice pečlivě zváženi předtím, než dojde ke schválení definitivní verze. Já bych tady chtěl ještě zdůraznit jednu věc. Eh, Evropský parlament ani tento výbor nemůže schválovat eh, své postoje, které by nebyly v souladu eh, s připravovaným finančním rámcem. My určitě své úkoly splníme a budeme se v těch nejožavějších otázkách snažit o kompromisy. Chceme eh, k hlasování dospět nejpozději v říjnu, ale přesto nechceme hlasovat dříve, než budeme znát návrh rozpočtu. Dámy a pánové, vzhledem k probíhajícím pracem na reformě a ke konkrétním návrhům na zdokonalení legislativního balíčku komise a zejména tedy k těm nejožalejším otázkám bych chtěl říci toto. Prosím, soustředte se ve svých příspěvcích na ty otázky, eh, které jsou uvedeny v tom orientačním eh, materiálu. To znamená rozdělení plateb, eh, hranice členský stát versus regiony, dále zvýhodněné přímé platby pro farmáře a malé farmáře, dále ekologizace plateb, praktické provádění, eh, podmíněnost, eh, předpisy pro životní prostředí, eh, regionální rozvoj, riziko, tedy nástroje pro řízení rizika, organizace producentů, vyjednávací síla zemědělců a potom nástroje řízení nabídky, jako jsou třeba cukerní kvóty nebo omezení při pěstování a výsadbě vinné révy. Já doufám, že naše zasedání bude konstruktivní a přijde s jednoduchými a prakticky použitelnými návrhy pro naše zemědělce. A samozřejmě také pro všechny ostatní občany. Víme, že rozhodující je tady zjednodušení a nás by zajímalo zejména pohled členských eh, zemí, nakolik se nám to daří. Na závěr, kolegyně a kolegové, eh, ještě dovolte několik procedurálních eh, záležitostí. Všichni zástupci národních parlamentů dostali přihlašovací formulář, mají ho před sebou a já bych vás chtěl vyzvat, abyste si ho vyplnili, pokud se chcete přihlásit do debaty a abyste to neodkládali. Eh, do, přihlašovat do diskuze se musí také kolegové z zemědělského výboru eh, Evropského parlamentu. Máme eh, zde 47 účastníků diskuse z celé Evropy. Možná, že ne všichni se dostanou tak často na Eh, ke slovu, jak by si přáli, ale doufáme, že každý zákonodárný sbor, který je zde zastoupen, bude moci promluvit alespoň jednou. Eh, vždycky eh, poměr tady bude tak, že vždy na dva příspěvky z národních parlamentů bude připadat jeden na jeden za Evropský parlament a pokud bude málo času, mají národní parlamenty přednost. A já bych vás prosil, abyste dodržovali řečnický čas, pokud možno kolem dvou minut. To můžeme ještě upravovat podle toho, jak velký bude zájem o debaty. Čili toto jsem chtěl jenom říci, aby bylo jasno ohledně dalšího postupu schůze. A teď teď eh, eh, dám eh, slovo panu Renému Kristensenovi, který je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 vládní strany, já jsem zástupcem dánského parlamentu, ale opoziční strany. Je to ovšem celá řada témat, se, na kterých se spolu s dánským předsednictvím sejdeme a dovolte, abych vám tedy dnes odpoledne některé z těchto společných bodů představil. Eh, stojí před námi obecné problémy, zvýšená poptávka, očekávána na zemědělskou produkci v nadcházejících letech, o tom již hovořil pan předsedající, a my budeme muset zvýšit výrobu, abychom tuto poptávku uspokojili. Budeme také muset pracovat eh, za hranicemi Evropské unie, tak abychom zajistili eh, budoucnost pro naše zemědělce. Musíme také zohlednit eh, ekologická hlediska. To jsou tedy některé z těch hlavních výzev, před kterými stojíme. Řada lidí se domnívá, že jsou v přímém protikladu, ale my s tím nesouhlasíme. Je potřeba, abychom se k těmto výzvám stavili pozitivně. Kromě výzev máme totiž celou řadu příležitostí tam, kde je to možné. Musíme pomoci našim zemědělcům dosáhnout na pomoc, která jim umožní posílit nástroje eh, na zajištění udržitelné budoucnosti a ochrany životního prostředí. Na technické úrovni eh, máme tedy celou řadu velmi zajímavých eh, technických možností, které nám umožní chránit živnost, životní prostředí a technika by rozhodně měla se objevovat eh, v této diskusi. Musíme také posílit eh, naši zemědělskou eh, konkurenceschopnost, konkurenceschopnost zemědělské výroby. Například v oblasti rozvoje venkova musíme zajistit dostatečnou podporu. Naši zemědělci musí mít tuto podporu k dispozici tak, aby mohly zajistit svou existenci do budoucnosti. Proto je tu potřeba posílená spolupráce eh, mezi zemědělským sektorem a eh, sektorem zabývající se technikou. To vidíme také v návrzích na změny eh, politiky rozvoje venkova. Řadu z nich vítáme. Některé z těch návrhů obsahují také požadavek ehm, odložit, nechat 7 eh, půdy ležet ladem, tak aby se splnily ehm, environmentální požadavky, tak abychom vytvořili zelené eh, pásy zelené oblasti a to je tedy jenom jeden z těch návrhů. Dánské předsednictví eh, předkládá také celou řadu ekologizačních řešení, které lze uplatnit v celé velmi širokém spektru situací zemědělci po celé EU. V oblasti ekologizace je také celá řada výzev, které se budou řešit v rámci druhého pilíře. E, je potřeba získat národní certifikát, který zajistí přístup k ekologizačním platbám. To je tedy jeden z těch návrhů, který dánské předsednictví předkládá. umožňuje členským státům ponechat na zemědělcích, aby se sami rozhodli, zda eh, tedy eh, budou plnit tyto ekologické cíle, to znamená eh, ponechání 7 půdy ladem. Těch 7 Procent je návrh komise. Rada původně navrhla eh, proti, či předložila protinávrh 3,5 a je tedy na členských státech, aby se rozhodly, které oblasti jsou pro tento typ eh, ozelenění nejvhodnější. Samozřejmě to záleží na členských eh, státech, na jejich specifických podmínkách a také na konkrétních typech zemědělské produkce. Pokud jde o režimy týkající se aktivních zemědělců, ti, kdo tedy se aktivně věnují zemědělské produkci, by měli mít nárok na zemědělskou podporu. Pokud podmínky této aktivní zemědělské produkce nebudou splněny, eh, tak také nebudou splněna kritéria pro Eh, podporu. Není v pořádku, aby tento typ podpory byl využíván například na výstavbu golfových hřišť a pod, pro podobné účely, které nemají co dočinění s, s evropským zemědělstvím. Tato ekologizace by mohla vést k 3% snížení eh, tržeb zemědělců. To je další výzva a my budeme muset pracovat na tom, abychom tuto výzvu vyřešili, především vzhledem k současné složité situaci. pokud jde o intervence eh, v případě velmi nízkých cen, Evropská unie by mohla využít eh, možnosti výkupu a vytváření zásob, to znamená výkupu zemědělské výroby a jejího uskladnění. Ale je to toto nejlepší řešení? Možná by to mohlo být eh, řešení, které by umožnilo eh, předcházet volatilitě cen, ale mnohem lepší by bylo přizpůsobit eh, nabídku poptávce, především pokud jde o e, vysoce kvalitní e, zemědělskou produkci. Zemědělský sektor je v tuto chvíli, alespoň tedy v Dánsku, sektorem odvětvím velmi liberálním. A my si přejeme, aby to tak zůstalo i do budoucna. Měli bychom pokračovat v tom, abychom umožnili evropskému zemědělství e, rozvíjet se pozitivním směrem. Domnívám se, že evropské zemědělství může eh, zvýšit eh, výrobu a zároveň chránit životní prostředí. V Kodani se sešlo eh, meziparlamentní skupina, kde zaznělo, pokud bychom přesvědčili Čínu, aby každý Číňan vypil sklenici mléka denně, tak by to znamenalo obrovskou eh, příležitost pro evropské zemědělství. A přesně takovýmto pozitivním směrem bychom měli přemýšlet. Musíme přesto také eh, či neměli bychom za, za, vzpomínat na eh, možnosti technologického vědeckého rozvoje, tak abychom tuto zvýšenou zemědělskou produkci dosahovali bez eh, ekologických dopadů. A pak ještě jedna důležitá věc je také důležité zohledňovat eh, životní prostředí. Ekologizace je důležitá a pokud se ekologizační platby eh, prostřednictvím tedy mm, členských států eh, budou dařit, je to rozhodně krok správným směrem. Já zde v publiku vidím celou řadu známých tváří, takže se těším, že ta dnešní debata bude velmi pozitivní, že bude velmi plodná. a že se nám tedy podaří touto konstruktivní debatou směřovat k řešení. Děkuji panu předsedovi Kristensenovi za jeho slova a než dám slovo našim třem zpravodajům, panu Kapolasovi Santosovi, panu Dantenovi a panu Laviovi, sám bych rád ještě dodatečně přivítal 24 studentů z Palmy. Z Palmy de Majorky, kteří se sem vydali, aby se zúčastnili našeho jednání. Pokračujme tedy dále. Eh, pan Kapola Santos nám eh, zhrne svou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych rád srdečně přivítal kolegy poslance jsem velice rád, že všechny mohu přivítat v Evropském parlamentu a jsem přesvědčen, že dnešní rozprava přispěje k tomu, abychom dosáhli co možná nejširšího konsenzu k této tématice SZP a reformy SZP. Já eh, jsem byl pověřen zpracovat dvě zprávy. Ty máte před sebou, i když samozřejmě to nezrcadlí mé osobní názory pouze. E, šlo o to, že v průběhu těch devi- sedmi měsíců jsem vedl dialog s národními vládami, e, s kolegy, s e, příslušnými združeními, například ekologickými a tak dále. A vynasnažil jsem se, abych předložil co nejvyváženější řešení text, který byl natolik kompromisní, že by ho přiš, byli schopni akceptovat všichni. Často bývá tak, že široký kompromis se vlastně nelíbí nikomu, ale u těchto e, problematických záležitostí nelze jednat jinak. A já vás prosím, abyste na mé návrhy pohlíželi právě e, těmito očima. Chceme, aby v budoucí Evropě e, byla nějaká obecná dohoda k udržitelnosti, k politické akceptanci a k budoucnosti zemědělství. A já jsem se snažil, aby to byl přiměřený a vyvážený návrh, ještě vyváženější, než předložila komise případně i členské státy. Například průměrná platby na hektar jsou více než 100% rozdílné mezi některými členskými státy. A jelikož je to více než 60% společného průměru, u některých států a u některých 50 pod obecným průměrem. Takže zejména pobaltské státy se cítí znevýhodněny a horují za to, aby se s nimi nakládalo lépe HDP a v tom návrhu se jim zdvojnásobí e, ty přímé platby, ale přesto ještě to budou dvouprocent, dvoumístná procentní čísla e, ve srovnání ve směru, směrem mínus ve srovnání s průměrem, ale už je to krok k určitému vyrovnávání. Komise předložila své návrhy pouze zdráhavě, když šlo o vyrovnávání rozdílu mezi členskými státy. Ale na druhé straně v rámci členských států se snaží spěchat. A já jsem se nyní vynasnažil, abych tuto konvergenci mezi různými členskými státy zvýšil a zároveň v rámci členských států a mezi regiony, abychom se vyhnuli tomu, aby určitá odvětví najednou utrpěla rapidní ztráty nebo prostě přišla o platby, což by mohlo vést k určitému kolapsu, případně by spochybnilo samotnou existenci určitých odvětví v určitých členských státech. První pilíř se má e, začít pojednávat e, příznivěji vůči životnímu prostředí v rámci takzvaného greeningu. To je společenský požadavek vůči farmářům. E, každý farmář se musí snažit působit e, příznivně vůči životnímu prostředí, ale zároveň je to i někdo, kdo skýtá službu, kdo přichází s potravinami a musí dostat i přiměřeně zaplaceno a musí hospodařit, podnikat. Chceme tedy vyrábět potraviny příznivěji vůči životnímu prostředí, jsme i pro zjednodušování, ale jakmile hovoříme o konkrétních opatřeních, která by měly zjednodušit to či ono, tak najednou se to opomíjí. Proto já přicházím zde s konkrétními zjednodušeními a rád je i konkrétně vyčíslím. Obecně bych tedy rád touto zprávou zdůraznil skutečnost, že například aktivní zemědělci by měli mít větší možnost v rámci členských států sami rozhodovat, ale zároveň jde o to, že pokud tedy musí podnikat, tak to musí být jejich většinová činnost eh, zemědělství. U greeningu jsem to nechal ve stávající podobě, ale zavedl nové prvky, například eh, mm, ta, eh, to zvelebování životního prostředí, které bude předpokladem pro greeningovou platbu. To jsou eh, opatření, která už eh, komise navrhla. Pak bude i systém ekvivalentnosti. To je další návrh, kde například kromě komunitárních opatření si mohou členské státy sami přicházet s ekocertifikáty vůči zemědělským podnikům a takto víc stříc kolegům v různých politických skupinách, eh, kteří po požadují více kritérií, ale my nemůžeme všechno protlačit vše. Takže vše pohlížejte prosím z pohledu toho, kolik polemik už um, rozpoutali i tato opatření rozpoutala. Kdybychom tedy přicházeli s vícero návrhy, tak by to bylo ještě horší. Proto se držme, prosím, toho principu ekvivalence, kde si členský stát může ještě určitý um, environmentální provoz um, toho zemědělského podniku nadefinovat sám. A tedy tím i předpoklady vůči greeningu budou popisovány v rámci členského státu. Ve srovnání s návrhy komise ohledně diversifikace například plodin a kritéria, kdy eh, se to má týkat pouze farem větších než 20 hektarových, eh, přesto se to tím pádem týká pře více než 80 eh, ploch obdělávaných. Ty všechny podléhají greeningu, ale 0 až 20 hektarů, taková farma, to znamená pro 80% těch zemědělců, že už nepodléhají těm přísným kontrolám, protože přispění nejmenších farem vůči eh, životnímu prostředí by byl malý, ale administrativní zátěž by byla nesrovnatelně vysoká. Další záležitost. Systém, kdy ekologizace ty plochy odložené pro ekologii, ty plochy, pozemky, kde se máme soustředit na ekologii. Já navrhuji, abychom je například nahrazovali i plodinami, například plodinami určitých, které vážou kyslík, čili že si ji mohou obdělávat zemědělci, ale musí tam osadit určitou plodinu, která obohacuje prostředí kyslíkem. E, nebo pokud si například eh, dva podniky odkládají ladem určité plochy, že to pak eh, je menší v tom součtu. A co se týče určitého eh, nasazování dodatečných prostředků, tak by tam rovněž mělo nastat zjednodušení ve prospěch malých zemědělských podniků, ale to by bylo dobrovolné. To by se pak prosadilo pouze v členských státech, kde by se tím vyřešily určité naléhavé problémy. A pak eh, ten transfer z jednoho eh, pilíře do druhého, to by mělo vše být eh, jednodušší, flexibilnější, tak, aby si členské státy mohly tím vyřešit určité problematické rozpočtové záležitosti, aby tedy mohli pak sáhnout k druhému pilíři. Mám už pouze jednu minutu, ale pane předsedo, prosím o zhovývadost, dejte mi ještě dodatečné dvě minutky, abych mohl ještě pojednat problematiku um, tu která zbývá, totiž eh, rozvoj venkova, to je ten návrh na nařízení. Tady si myslím obecně, že by to mělo vypadat tak, že 30 rozpočtu by mělo být věnovano eh, na životní prostředí ve smyslu zemědělství. Eh, v prvním pilíři by to zahrnoval ten greening a v druhém pilíři by ještě odpovídající financování muselo být k dispozici rovněž. Na druhé straně bych bych rád navrhl, že podpora mladých zemědělců by měla být v rámci druhého pilíře posílena a měly by být zavedena opatření, která um, zpřístupňují e, půdu k obdělávání, protože to je často problém pro mladé zemědělce, pro e, ten, e, tu novou mladou generaci. Proto mám pocit, že tady by měla být zavedena opatření, která by zamezila odchodu z tohoto odvětví. Například zemědělec, který má více než 55 let, který je více starší 55 let a sám zapracuje mladého zemědělce, by za to měl dostat prémii, anebo by měl mít nárok na určitou peněžní odměnu za takovouto iniciativu. A pak ještě to odhraničení od těch výdajů na životní prostředí. Tam komise přichází s velice složitými eh, principy, které dokonce spochybnil soudní dvůr a A já se domnívám, že by členské státy rovněž i zde měly, být, eh, měly mít možnost větší flexibility, protože přece ve většině členských států předem nemá většina členských států dostatek informací, aby si mohla odhadnout dopad takovéto politiky komise. A pak ještě e, důležitá mezera, tam bych navrhl v tom druhém pilíři řešení. Komise například vůbec nepřišla s návrhem určitých prostředků a já bych řekl, že by měl být podržen e, současný klíč rozdělování. Ty členské státy, které e, dopadnou špatně v druhém pilíři, tak by měly mít možnost určitých výhod v tom prvním pilíři. A nyní ty členské státy, eh, které to mají lepší v tom druhém pilíři a například eh, pobaltské členské státy, tak eh, i tak to pak nepovede ke zlepšení situace někde ve Francii nebo v Británii. Mm, takže tady by měla být určité minimum ehm, toho, co je k dispozici a mělo by být i potrženo, že žádný členský stát nepřijde zkrátka. Pak jsou tady ještě návrhy eh, pro lesnictví, lesní hospodářství, investice do farem a do zpracování potravin. To by mělo být pojato šířeji, aby eh, ta praxe vedla ke zlepšení situace. Takže to by bylo, co se týče těch nejdůležitějších principů. Můžete si to vše přečít podrobně a já se těším, že přijdete i s novými impulzy, čím budou různorodější, tím lépe eh, se eh, ta konečná zpráva bude utvářet. Více zjednodušení, spravedlivější přístup, eh, přátelštější vůči životnímu prostředí. To jsou ty principy pro agrární politiku, kterou bych si přál. Děkuji. A nyní Děkuji rovněž kolegovi za um, tuto snahu vše hezky shrnout. Um, to je pravděpodobně nejcitlivější oblast eh, rozvoj venkovat. A nyní zdravím představitele z mé rodné země. Um, 47 tady je těch kolegů a mezi nimi i um, pan Skrapa a předseda výboru tady pro zemědělství a nyní vítám a předávám slovo panu Michelu Dantenovi i jeho prosím, aby vše pojednal tedy stručně, protože je, tam má více než 400 pozměňovacích návrhů. Micheli, prosím. A mon tour, je voudrais euh, vous saluer et, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Tak eh, já bych vám dě- chtěl poděkovat především za pozvání a já se eh, musím eh, já se musím omluvit za to, že část eh, francouzských poslanců tady není, poněvadž eh, mezi Bruselem a Paříží došlo k nehodě vlaků. Reorganizace organizace společného trhu, eh, tak to je samozřejmě nutné. Zemědělství to je především ekonomická činnost a za poslední 15 let došlo k obrovským změnám ve světě což samozřejmě ovlivňuje také zemědělství. Jsou to faktory především eh, jako volatilita cen, jednak tedy na straně eh, prodávaných zemědělských produktů, ale také na straně vstupů. My se musíme poučit z úspěšných reform za posledních 15-20 eh, let. Zdá se, že veřejné orgány opouštějí od regulace trhu a ve světě, který se rychle mění, se domníváme, že by bylo dobré, kdybychom se zaměřili na nástroje ke zvládání krizi a rizik, které máme, takové, řekněme, bezpečnostní sítě, lepší organizace tak aby zemědělství, zemědělci byli schopni eh, mít větší vliv na organizaci trhu, organizaci svého sektoru, aby měli větší slovo v potravinovém řetězci. A tady to nestačí, aby se posilovaly jenom ty organizace jako takové, ale je třeba eh, také posílit jejich pravomoci. A já bych řekl, že ty nejzásadnější změny, k nímž došlo, na jedné straně to bylo v zemědělství a tam zejména tedy regulací cen na trhu, eh, což je nástroj, který se snažil zabránit iniciativám zemědělců tam, kde by to vedlo k nežádoucímu vývoji cen a myslím, že máme za úkol znovu se zamyslet nad pravidly, které se týkají konkurence v zemědělském sektoru eh, z, ze dvou důvodů. Je to dáno tím, že máme různé sady pravidel v různých členských zemích, to znamená různé mody operandy, které Eh, jsou na úkor fungování společného trhu. No a druhá věc je, máme-li takový trh a na něm se pohybují organizace producentů a opět eh, jde o pravidla a výjimky z pravidel, pak eh, je skutečně nutné abychom eh, měli seznam eh, takových skutečně eh, důležitých dohod mezi producenty a odbytovým trhem, tak abychom dokázali zajistit rozumné fungování. To je vlastně také otázka Lisabonské smlouvy článek 42. Tady bylo také řečeno, že konkurence může být do jisté míry regulována v zemědělství a já myslím, že to je nástroj, se kterého bychom skutečně mohli využívat. Ano, děkuji Michele a děkuji také za velmi krátkou prezentaci. Jako další pan Giovanni Lavia. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se ve své zprávě pokusil zaměřit zejména na zjednodušování společné zemědělské politiky. A z toho jsem se nejvíce soustředil na řízení, administrativu a dozor nad zemědělským trhem a usiloval jsem o to, aby tou červenou nití, která se trhne celou tématikou, bylo právě zjednodušování. Jednak tedy eh, tady máme otázku prostředků. Eh, tady eh, producenti mm, jsou jednoduše a prostě nuceni k tomu, aby dodržovali čím dál tím více pravidla předpisů a na druhé straně, aby vyplňovali stále více výkazů. My, mm, my jsme třeba chtěli, aby to bylo jednoduše prostě tak, aby se ty formuláře vyplnili jednou a ročně se jenom potvrzovalo, zda tam nastanou nebo nenastanou změny. Dále, pokud se týče kontroly a e, zjednodušování, odbourávání kontrol, ovšem při tom, že musí být zachováno e, to, aby mm, to nebylo na úkor produkce, kvality trhu. A dále já jsem ještě navrhl následující. A sice, abychom měli externí a interní certifikaci eh, pouze mm, jaksi přesně zaměřený, eh, aby se omezil, omezil ty náklady na certifikace. Dále sankce. Sankce jsou samozřejmě nutné, ale měly by být přiměřené. V minulosti docházelo k tomu, že i ty nejmenší chyby, když se zemědělec dopustil, vedly k sankcím, které byly skutečně naprosto nepřiměřené. Drobné formální chyby vedly k sankcím, které znamenaly nejenom ztrátu, ztrátu jaksi mm, prémie, ale také se potom s tím zemědělcem ta chyba táhla mnoho let. Čili také zde se snažíme o sjednodušení systému. A jelikož tedy žijeme nyní fotbalem, tak já bych navrhoval něco, co nazývám žlutou kartou, kterou by mohl dostat Eh, farmář tehdy, když eh, použije nějaký postup, který není správný. No a já si myslím, že to by bylo takové varování a tím pádem by bylo možné postupně tak pomocí těchto varování eh, redukovat skutečné sankce. Já myslím, že by to bylo skutečně hodné. Dále eh, k tématu ekologizace eh, neboli greeningu zemědělské politiky, o tom se v parlamentu také hodně hovoří. My jsme o tom hovořili také na tomto výboru a dospěli jsme k závěru, že právě v té úvodní eh, implementační fázi, když se začnou používat ty nové nástroje společné zemědělské politiky, tak eh, tady jde o eh, konkrétní sankce z důvodu nedodržování opatření pro ekologizaci. Já v této souvislosti navrhuji, aby eh, platby, aby tedy ty sankce byly v tom, že příslušná platba zemědělci bude pouze snížena o tu zelenou část. My jsme o tom hovořili s kolegou eh, Kaplasem Santosem. A komise předpokládá, že takovou tu prémii za ekologizaci by dostaly pouze tedy firm, farmy, které skutečně provádějí ekozemědělství. Eh, nicméně eh, my to vidíme tak, že v českých zemích, zejména tam, kde je rozvoj eh, zemědělství v rukou regionálních orgánů, Eh, tak tady je třeba přizpůsobit realizaci, eh, tak je to zapsáno v eh, Lisabonské smlouvě. Jestliže tedy rozvoj venkova je v regionálních rukou, rukou regionálních orgánů, pak je větší možnost k tomu, aby právě ty eh, regionální orgány rozhodovaly o rozdělování prostředků a mm, pokud nastane v regionu nějaká chyba, přijde o prostředky, tak jde o to, aby eh, zde bylo možné, aby na národní úrovni eh, se to zachytilo, aby ty peníze mohly být přestěhovány třeba do jiného regionu, aby došlo tady k rovnomějšímu rozvoji jednotlivých venkovských regionů. Dále eh, zálohové financování, tak tam eh, jsou také ještě dodatečné požadavky a já bych chtěl eh, zrušit v návrhu komisi použití směrnice pro vodstva a pesticidy. Eh, toto je eh, věc, eh, o které se musím bavit v spolu rozhodovacím režimu. Nemůžeme, to tam nemůžeme komisi dovolit, aby to tam propašovávala zadními dvířky zemědělské politiky. Dále, co se týče horizontálních pravidel, inovativní lokální spolupráce, tak tady se mně zdá, že tady ten, máme ten program LEADER a tady ten eh, nový rozvojový program eh, v podstatě eh, počítá s tím, že začne působit nový systém financování. Čili já myslím, že my musíme uvést do určité rovnováhy tedy ty navržované změny, ale zatím ještě nejsou projednány pozměňovací návrhy a ani s komisí jsme nic neprojednávali. Ale já si myslím, že to budeme muset nakonec škrtnout. Takže děkuji Giovanni a nyní nastane debata. Jak už jsem řekl, Eh, bude vždycky poměr dvě ku jedné, dva zástupci národních parlamentů a poté jeden zástupce zemědělského výboru. Tak to budeme postupovat, hm, dokud budeme mít čas a v případě nedostatku času eh, tak eh, to bude mít přednost zástupce Národního parlamentu. Já prosím o stručnost, jak jsem řekl dříve. A nyní jako první předseda zemědělského výboru eh, z kyperského parlamentu. Janakis Gabriel, prego, premere mikro. Kolega Janakis Gabriel, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Nejdříve bych rád poděkoval zpravodajům za jejich veškeré úsilí, které vložili do vypracování těchto zpráv. Náš výbor pohlíží na ty návrhy spíše pozitivně, zejména s ohledem na tu flexibilitu a to zjednodušení, které se tam objevuje. Ehm, naše země, případně každá členská země by měly mít právo na svůj specifický přístup. Zároveň však máme pocit, že se musíme vyhýbat určitým neakceptovatelným snížením rozpočtu, zejména u malých zemí, které už i tak trpí v současném hospodářském klimatu, například Kypr. Více flexibility by se mělo dávat členským státům u přímých pladeb a rovněž u problematiky volby vhodných nástrojů a možností, které by ty země měly mít k dispozici. Právě malí zemědělci často sehrávají rozhodující úlohu, jak v hospodářském smyslu, tak i e, v rámci společnosti a zejména v malých členských státech je tomu tak, protože právě malí zemědělci přispívají poměrně silně k utváření zemědělství, ale jejich rozpočtové prostředky jsou v současné době pod tlakem. Proto se domnívám, že stále ještě je zde prostor pro zlepšení u těchto návrhů, zejména s ohledem na provádění principu proporcionality. Tady samozřejmě máme dva pilíře k dispozici a důležité je, aby byly v souhře doufám, že komise se vynasnaží aby si nějakým způsobem poradila s tou volatilitou, která neprospívá nikomu a zejména v období těchto velikých eh, tržních turbulencí se to objevuje v zesílené míře a že eh, ty návrhy nakonec vyhoví i malým zemím. Nyní eh, předseda výboru pro zemědělství Anne McIntosh ze Spojeného království. Um, Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych vám poděkovala za pozvání, poděkovala dánskému předsednictví a poblahopřála nadcházejícímu kyperskému předsednictví mnoho úspěchů. Myslím, že v Evropském parlamentu um, že je to poměrně velká schoda názorů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Doufám, že se nám podaří zaměřit se tak jak to již učinili vaši zpravodajové, na to, abychom zdůraznili, že eh, reforma by vedl, měla vést eh, ke zjednodušení a větší flexibilitě pro, měst, eh, pro členské státy. Ten dánský návrh pokud jde o certifikaci, nám působí trošku opavy. Bojíme se, že by to mohlo vést ke zvýšené administrativní zátěži. Doporučovala bych vám, abyste si přečetl shrnutí naší zprávy z dolní sněmovny britské, kde tedy zdůrazňujeme, že chceme uznat, ale snížit roli komise, tak aby komise mohla stanovovat globální cíle, ale v podstatě ponechala na jednotlivých národních vládách a spolupráci se, zemědělce, zemědělci eh, na tom, jak tyto principy budou uvedeny do eh, praxe tak abychom tedy například splnili tento princip eh, ekologizace. Eh, jedna z věcí, která zazněla v Kodani, eh, se týkala převodu prostředků mezi prvním a druhým pilířem. My v praxi vidíme v Británii, že toto znevýhodňuje britské farmáře a tudíž to nevnímáme velmi příznivě. Diskuze, které povedeme dnes a v příštím půl roce, budou jaksi eh, zastíněny eh, tím, že zatím nemáme dohodnutý víceletý finanční rámec. Proto je důležité, abychom eh, zůstali stále ještě tedy otevření. Děkuji. Děkuji Anne McIntoshové. Dále se hlásí Elizabeth Köstinger. A potom budou následovat národní parlamenty. Uh, Děkuji, pane předsedo. Eh, dnes se nám nabízí skvělá příležitost eh, k této debatě se zástupci národních parlamentů. Je velice důležité, aby národní parlamenty na jedné straně a parlament evropský na straně druhé využili všechny možnosti, které zůstáváme v rámci Lisabonské smlouvy. Já myslím, že je velice důležité, abychom v rámci reformy společné zemědělské politiky zaměřili pozornost eh, hlavně na efektivní a na budoucnost zaměřený rozvoj venkova. Jsou to důležité otázky a já osobně pokud chce kdokoliv krátit prostředky na rozvoje venkova, tak já říkám jasně ne. Náš zpravodaj, pan Kapula Santos, si zaslouží gratulaci k tomu, co navrhuje ve své zprávě k rozvoji venkova. Myslím, že důležité je to, co tady projednáváme o ekologizačních opatření. Důležité je, abychom se Eh, zaměřili na programy ekologizace venkova. V mnohých českých zemích to funguje velice dobře, ale jestliže nyní hovoříme o ekologizaci zemědělství, není možné, aby země, které již na vlastní účet mnoho vykonaly v této oblasti, aby byly znevýhodňovány. To ne. Důležité je, aby eh, ten greening eh, se mohlo vztahovat také na ty, kteří už vykonali spoustu práce a mají certifikáty. V oblasti kontroly a zjednodušování administrativy tady máme před sebou ještě mnoho práce. A já se domlouvám, že to všechno musí být eh, s tím, že budeme mít na paměti rozvoj venkova především. Eh, nemůžeme vytvářet takzvaná zelená místa pouhým nafukováním byrokracie. Nejde to takto. Důležitý je venkovský prostor, venkov a zemědělské podniky. Dále domnívám se, že důležité jsou také inovace v zemědělství a zejména v horských oblastech eh, jsou zapotřebí speciální opatření. Hovoříme nyní v Evropě o rozvoji a právě ten rozvoj a růst, ten by nám mohl zajistit venkov. Budeme-li se mu věnovat a je to součást řešení této finanční krize. Finanční prostředky také vyžadují, abychom se na ně zaměřili. Není možné, abychom se jen tak spokojili se škrty a krácením, protože právě zde jsou e, důležité oblasti dodatečných příjmů také pro zemědělce. A e, bylo by velice dobré, kdyby se v národních parlamentech e, odehrávaly vlastní iniciativy, které budou koordinovány s Evropským parlamentem. Ano, děkuji, Elizabeth. A nyní dám slovo pan Viskardovi, který je eh, předsedou eh, Senátu, předsedou eh, Zemeského výboru Senátu v Itálii. Děkuji. Děkuji rovněž za takto vřelé přivítání. Italský senát už se zabýval společnou zemědělskou politikou její reformou mnohokrát. Když se nyní díváme na ten balíček, tak ve srovnání s tím, eh, co tedy je v tom balíčku, tak vidíme, že ty rozdíly například mezi politickými skupinami nejsou až tak eh, veliké. Ale na druhé straně, pane předsedo, myslím, že musí být jasně odhraničen první a druhý pilíř, abychom si byli schopni vyjasnit pravidla, eh, kdykoliv hovoříme o tom decouplingu, o tom odloučení pladeb a o tom, co spadá do odpovědnosti každého farmáře. Ty stropy a e, to, v jak, jakým způsobem kategorizujeme toho či kterého zemědělce a podle toho, kolik tedy dostane pak prostředků ve kterém členském státě, tak si myslíme, že by se měly brát v úvahu samozřejmě jeho plochy obdělávané, ale i jiné záležitosti, například zda, jaké jsou náklady životní v tom či onom členském státě, to se liší. Pravidla vlastnictví půdy, e, kvalita e, produktu, e, povaha zemědělské činnosti. Reforma SZP by mohla znamenat značné omezení přidělených prostředků například vůči Itálii a to bychom nebyli schopni přijmout z hlediska přímých pladeb. A v oblasti přímých pladeb. Tady ehm, registrujeme skutečnost, že ehm, to, co je k dispozici všem členským státům jako minimum, by mělo záviset na hospodářské situaci, na managementu a rovněž na tom, jak si ehm, zemědělec, který chce čerpat eh, fondy z greeningu, uspořádá rovněž situaci v oblasti plodin. Tady si myslím, že by bylo nutné, aby členské státy příslušným způsobem eh, situaci korigovaly, aby nedocházelo k nesouladu toho, jak je to prováděno. Nesmíme zapomínat, že máme jednotný trh a že uh, by mělo platit minimum byrokracie u všech. Jak víte, eh, v Itálii došlo v podstatě eh, takové spouře eh, mezi zemědělci z důvodu té přespřílišné byrokracie, která je přespříliš zatěžovala. Nezapomínejme, že přímé platby jsou nazírány v kontextu hospodářství a měli bychom se snažit eh, zpět směrem k soběstačnosti. A tady přecházíme k principu aktivního farmáře. Když se podíváme na strukturu zemědělského odvětví a na eh, tu, ty cykly, tu volatilitu, tady je nutné, abychom zajistili budoucnost SZP tím, že budeme mít solidní řízení trhu, řízení zemědělství a aby se nám podařilo tedy dosáhnout té praktické reformy ku prospěchu všech. Nemůžeme tedy mít pouze rozměr ploch, velikost ploch jako jediné kritérium. Musíme výjít za eh, takovéto mechanické pojednání té problematiky. A já jsem vděčný vám i všem, kteří se podíleli na vypracování eh, těchto zpráv eh, panu Laviovi. Jsem rád, že se toho účastníte. Děkuji a nyní dávám slovo eh, předsedovi výboru pro zemědělství Michelovi Goldmanovi. Goldman. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Jsme rádi, že jste nás sem přizvali přijali jsme velice rádi. Současné výzvy SZP e, to sdílíme a rovněž hlásíme se i k cílům, které tady byly odvozeny. Německo je připraveno při prosazování SZP p, u kterého už jsme vlastně učinili první kroky, pokračovat eh, ku prospěchu všem a eh, snižovat eh, externí zásahy tržní. Proto náš výbor vítá návrhy komise a doufá, že budou důsledně prosazovány a že bude zemědělská politika dále posilovat i environmentální aspekty. Ovšem jednu věc e, odmítáme a to krok zpět. Totiž 1% hrubého národního produktu my e, souhlasíme s novým přerozdělením prostředků z prvního pilíře e, a to tak, aby v současné době znevýhodněné země byly posíleny. Jsme pro silný druhý pilíř. Ne, souhlasíme se stropy ani s poměřováním velikosti ploch. Nemyslíme si, že by se mělo odděleně pojednávat eh, o ochraně životního prostředí. My si myslíme, že už naše země například dokazuje, že se to dá dělat eh, komplexně. Já si myslím, že i když většina našeho výboru byla proti přerozdělování mezi pilíři, já jsem v omezeném smyslu pro, protože tím dospíváme k určité eh, jistotě z oblasti životního prostředí či posilování mladých, eh, případně aktivních zemědělců jako nefunkční. Odbourávání byrokracie považujeme za nezbytně nutné, zejména eh, pokud jde o snižování eh, zátěže u kontrolních mechanismů. Nápad žluté karty v systému kontrol s tím souhlasím. Děkuji panu poslanci za zabraní. Děkuji panu poslanci za slovo a nyní se pan poslanec Kalinovský jako další má slovo. Děkuji bardzo, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení zhromáždění. Jedním z cílů eh, který má před sebou společná zemědělská politika, je větší legitimizace mezi všemi občany Evropské unie. Samozřejmě jde o záležitosti spojené s ochranou životního prostředí, to ozelenění, ale rovněž i o skutečnost, aby ty finanční prostředky, které mají jít zemědělcům, nešly do, na účty těch, kteří vlastně zemědělci nejsou. V tomto kontextu chci upozornit na návrh komise, který se týká programu pro malé farmy. Jedná se o e, maximum 3 hektary, zpravodaj hovoří maximum 5 hektarů. Kdybychom to přijali, tak například 50% polských farem by se účastnili tohoto programu. Avšak z jedné strany samozřejmě se jedná o zjednodušení, o odbourávání byrokracie a vlastně jediné místo, kde v té reformě něco zjednodušujeme. Na druhé straně to v Polsku vypadá tak, že 50% těch malých farem se vlastně zemědělstvím nezabývá ty plochy obdělává někdo úplně jiný a v tomto systému by ti, kteří tu půdu neobdělávají a zemědělci nejsou, dostávali větší podporu než ti praví zemědělci. Takže pokud nezavedeme nebo nezapůsobí, nezafunguje definice aktivního zemědělce a já se obávám, že nezafunguje, tak naopak budeme blokovat reformu tam, kde je nezbytně nutná. Druhá věc, to je návrh vyrovnávání těch přímých plateb. Bohužel to nevyhovuje našim očekáváním. E, pokud ta konvergence půjde tímto tempem, tak budeme potřebovat 20 let, aby se to srovnalo a tady přece konkurenceschopnost si žádá vyšší tempo. A já si myslím, že tady je šance, abychom v rámci greeningu, tu obálku na greening, počítali na celou EU a ne rozdělovat to na obálky jednotlivých členských států. Pokud by všichni zemědělci v rámci EU dostávali totéž za e, námahu e, směrem ke greeningu, tak by to bylo spravedlivější, než je e, to e, v současné verzi e, Evropské komise a my se o to budeme prát. Děkuji. Děkuji. Nyní pan poslanec Doyle. A pak eh, pan poslanec Chruščikovský, prosím. Sorry, Chairman. We welcome the opportunity. Děkuji, pane předsedo. My eh, vítáme tuto eh, diskusi s Evropským parlamentem. Práce zpravodajů eh, nás dostává na určitou praktickou úroveň těch hlavních témat, která zajímají všechny členské státy. Celou řadu věcí, které podepsal, eh, které eh, ve svých zprávách navrhuje především pan zpravodaj. Eh, Capolo Santos jsou mm, opravdu mm, představují úder na Eh, ohodili jaksi hřebík na hlavíčku. Také jsou velmi důležité aspekty toho, jak je spravován rozpočet. My bychom rozhodně podpořili eh, to, co eh, představuje tato skupina čtyř zpravodajů. Dostáváme se tím totiž na mnohem praktičtější úroveň. Mám jednu otázku. Já bych se chtěla zeptat, jak to bude s těmito zprávami vypadat dál. Podpoří je, schválí je parlament. E, já vím, že e, se jedne, bude jednat ještě tedy do 9. července, ale zdá se, že ani poté nebude ten víceletý finanční rámec e, dojednán, dokončen. Co bude tedy dělat parlament ve s těmito čtyřmi zprávami, jaký máte harmonogram a jak vidíte tyto zprávy v kontextu toho víceletého finančního rámce a jeho schvalování. Uh, naš výbor a jsem si jistý také výbory jiných národních parlamentů by velmi uvítali eh, informaci o eh, vašem schváleném konečném stanovisku. Děkuji. Bardzo pan, proszę, pan poseł Chruścikowski. Dziękuję. Nyní pan poslanec Chruścikowski. Senator Chruścikowski, muszę kolegę poprawić. Jsem senátor a nikoli poslanec. Tedy malinká korektura. Nejdříve tedy děkuji, že se smíme účastnit této prezentace tohoto balíčku. Vidím, jak těžkou měli tedy uh, jak těžký úkol měli před sebou zpravodajové, protože některá řešení podle naší horní sněmovny už jsou uspokojivá, ale u jiných máme mnoho otazníků, mnoho pochyb, zda se ubírají správným směrem. A já bych rád využil te dvě minuty na stručný výčet a vlastně jen okomentuji eh, stanovisko Senátu, které jsme zaslali Evropské komisi. To už je v, té, v těch podkladech, takže z toho citovat nebudu. A nyní to, co jsme tedy zaslali jak z Polské dolní, tak eh, horní sněmovny ohledně velice důležité záležitosti, totiž eh, to, že jak Evropský parlament, tak komise vybízí k zjednodušování, k posílení konkurenceschopnosti a v zavedení rovných nediskriminačních podmínek mezi členskými státy v oblasti přímých plateb. Tady chci upozornit na to, že v té smlouvě se připouští regionální rozdíly, eh, o čem už kolega Kapolo Santos hovořil, ale nikde není, eh, nestojí, že by se mohlo připouštět diskriminace eh, z hlediska původu, z hlediska členského státu. Takže tady mám otázku. Je možné diskriminačně přistupovat vůči různým členským státům a hovoříme o tom, že vyrovnání by se mělo odehrát až za 20 let. To přece je porušení smlouvy o fungování Evropské unie, takže já se tážu. Je možné i nadále zacházet s například pobaltskými státy, s Polskem, takto diskriminačně, která vlastně nás vyřazuje z hospodářské soutěže. E, pokud toto nevyřešíme, tak se ty diskuse budou točit kolem dokola. E, Těší mě, že předseda komise řekl, nebudeme hlasovat, dokud nebudeme znát rozpočet. To je další věc. To je velice správné. Nesmíme si na sebe nějaké náhubky dávat, tedy pokud nevíme, jaké prostředky budou k dispozici. Děkuji. Bardzo děkuji panu senátorovi. Děkuji, pane senátore. A nyní pan poslanec Desa. Prosím, pane poslanče. Já, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já bych se chtěl hned pustit do otázky, eh, jaký bude další postup. Eh, protože my brzy budeme mít termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Moje frakce mě nyní pověřila, abych eh, požádal o prodloužení tohoto er- termínu, eh, poněvadž je to velmi důležité téma. Nemáme ještě všechno prodiskutované, takže by bylo dobré, kdybychom to ještě, ještě odložili. Pokud se týče eh, diskriminace těch eh, zemí, tak to já myslím, že ten první s, s první pilíř, že a my tady, když si srovnáme tedy čísla pro jednotlivé, jednotlivé země, tak e, jsou tam dost velký rozdíly pořád. Ale taky je třeba brát v úvahu to, že také uvnitř členských zemí je třeba nediskriminovat určité regiony. A já například jsem se z Itálie dozvěděl, že e, v kolegové v jižních Tyrolích dostávají jiné číslo, jiné, jiné množství než eh, v Lombardii, eh, pokud se týče eh, prvního pilíře, čili tady skutečně i toto je třeba nějakým způsobem narovnat. Pokud se týče ekologizace, tak musím říct, že návrh komise mě opravdu rozstřílil. Proč? tento návrh eh, povede k obrovskému nárůstu byrokracie a jinak ničemu dalšímu. Evropa je prostě příliš rozmanitá na to, aby nějaký 25 zemí eh, mohlo naplňovat eh, stejná opatření v ekologizace. Já nevím, když se podívám na Finsko z, hora, z letadla, tak jako eh, kde tam je prostor na 30% ekologizaci, ale když se proletím nad Sicílií, tak tam eh, ano, 30% bylo hezké, ovšem kdyby tam byla ta voda, kterou je k tomu zapotřebí. Takže já předpokládám, že mnoho kolegů je toho názoru stejně jako já, že je třeba vypracovat katalog ekologizačních opatření a Eh, prostě musíme ještě dále eh, vylepšit a z praktického hlediska upravit to, co zde bylo navrženo, jak od komise, tak od kolegů. Pan posloví. Děkujeme, pane kolego. A nyní je řada na představitele španělského parlamentu a konkrétně pan Alonso, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo je velmi těžké během dvou minut eh, pohovořit o všem, co nás trápí ve vztahu ke změně, k reformě SZP. Takže jen stručně. Za prvé rozpočet. Eh, návrh z června 2011 je minimum, na které jsme schopni přistoupit. Pan předseda řekl, že konečné hlasování neproběhne eh, do chvíle, než bude znám rozpočet. Já vám tedy mohu rovnou teď a tady říci, že pokud eh, bude, budou provedeny nějaké změny k směrem k lepšímu, tak to je v pořádku, ale pokud by ten rozpočet měl být snížen oproti tomu návrhu z června 2011, tak to pro nás bude nepřijatelné. Pan Kaplo Santos vypracoval dokument, který podle našeho názoru jde správným směrem. Snaží se eh, navrhnout větší flexibilitu, pokud jde o ekologizační kritéria u drobných zemědělců. Za to jsme velmi vděční. Nicméně to nijak nemění logiku toho návrhu komise. Tam jde o to, že se řeší hospodářská, ekologická situace, eh, která je velmi rozličná v členských státech jedním paušálním eh, řešením, které bude univerzální pro všechny členské státy. A s tím nemůžeme souhlasit. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, pana Kapolose Santose, co si myslí o těch milionech hektarů, které díky těmto změnám eh, budou vlastně ležet eh, ladem. Eh, pokud takto tato nová půda, jak se se objeví, tak co s ní budeme dělat? Zamyslíme-li se například nad výrobou mléka, masa a dalších produktů existuje celá řada dalších eh, sektorů, které plně eh, přímo tady nesouvisí s počtem hektarů a to znamená, eh, že tu bude hrubý, bude velký tedy dopad na produkci. Společná organizace trhu to všem zemědělcům, především tedy chovatelům dělá velké starosti. Nejsem si jistý, jestli toto je to správné fórum, kde eh, tuto námitku vznést, ale způsob, jakým Evropská unie zasahuje, musí být, eh, musí být eh, tedy intervence rychlá, velmi rychlá, zejména v případě propadu cen efektivní a musí eh, vycházet eh, z aktuálního stavu cen, který eh, zohledňuje také výrobní náklady. My se domníváme, že je tedy velmi mm, pozitivní to, že byl předložen návrh k přeskoumání konkurence, mm, mm, opatření na podporu konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství, protože to velmi úzce souvisí s vyjednáváním o cen. Děkuji. Děkuji, pan poslu. Děkuji, pane poslanče. A nyní předávám slovo panu poslanci Blumfalcovi. Vážení kolegové, jsem velmi vděčný za tuto diskusi. Eh, lotyšský parlament velmi podrobně sleduje eh, veškerou problematiku s projednáváním reformy eh, společné zemědělské politiky. Domníváme se, že nejdůležitější aspekt je neférovost přímých plateb v členských státech existuje mnoho různých úrovní přímých plateb, což vede k nefér konkurenci k nekalé soutěži. Eh, od eh, Lotyšsko tedy dostává nejnižší přímé platby a to je dáno tím, že platby jsou vypočítávány na základě údajů za období 94 až 99. V této době všechny tři baltické státy procházely historickým propadem. A v té době, tedy po rozpadu Sovětského svazu, tyto státy procházely transformací k přechodu na tržní ekonomiku a ty údaje z tohoto období se velmi liší od současných dat. Domníváme se, že nové platby musí vycházet z aktuálnějších dat. Platby musí být také rozděleny spravedlivým způsobem a neměly by být zaváděna, zaváděna žádná další přechodná období. Evropský parlament eh, chce zajistit 65 eh, plade všem zemědělcům v celé EU. Eh, je to krok správným směrem, ale my, ho, my na něj nepřistupujeme. Domníváme se, že všechny členské státy by měly dostat alespoň 80 průměrných přímých pladeb tak eh, aby tento systém fungoval i v baltských státech, tak je eh, ta úroveň 80% průměrných přímých pladeb eh, by to tedy znamenalo dodatečnou platbu ve výši 2,1 miliardy, ale to neodpovídá skutečnosti. My se domníváme, že je potřeba tuto situaci revidovat a zajistit spravedlivé platby. Lotyští zemědělci eh, musí mít tedy eh, šanci eh, fungovat, pokud by přímé platby neexistovaly, tak bychom byli schopni přežít i s menšími částkami, ale tak toto je zkrátka, tu jde o spravedlivost. Děkuji a nyní pan poslanec Evropského parlamentu, spravodaj, spoluspravodaj jednoho z výborů, stejně jako uh, pan poslanec Des. Prosím, pane poslanče, pan poslanec Lyon. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně. Já rovněž bych rád uvítal skutečnost, že sedíme ve stejném sále s kolegy z národních parlamentů dnes. První věc, na kterou bych rád upozornil, je, že tentokrát je reforma SZP nikoli věcí obvyklou. V důsledku Lisabonské smlouvy je SZP předmětem spolurozhodování. My tedy jsme plně účastní této reformy a vidíme obavy, že mnoha rozhodnutí v rámci této reformy uh, Eh, o kterých vyjednává dánský, eh, dánské předsednictví, se týkají nového víceletého finančního rámce. A my jako parlamentní výbor chceme velice jasně prohlásit, že chceme vidět flexibilitu. A mnoha těch rozhodnutí musí proběhnout v rámci spolurozhodování a nikoli pouze v rámci vyjednávání eh, víceletého finančního rámce na principu předsednictví a rady. Takže stojíme nyní v situaci, kdy se na zemědělcích žádá, aby přicházeli s většími výnosy za stejné prostředky mají být konkurenceschopnější a zde je to nebezpečí, které jsme registrovali v našem výboru, totiž návrhy komise nás často vedou opačným směrem a to musíme korigovat, musíme se ujistit, že návrhy budou vždy zohledňovat ten konečný prioritní cíl. Zejména podíváme-li se na otázku greeningu, toho zazelenění, parlamentu samozřejmě podporujeme greening a přímé platby, ale vážné obavy působí návrh komise, e, jdou směrem vše e, stejným dílem pro všechny. Zavádíme jeden princip pro 23 členských států a přece každý členský stát má um, různé požadavky. Takže já jsem pro zavedení mnohých pozměňovacích návrhů, kde by si každá členská, každý členský stát mohl zvolit e, ty tři nejdůležitější principy, které vyhovují jeho situaci. A připadá mi, že opatření by se neměla soustředovat pouze na biodiverzitu, což je důležité, nejbrž rovněž na e, energetickou úspornost, na um, snižování uhlíkové stopy a doufám, že se nám to podaří nějak naformulovat a že i národní parlamenty půjdou s námi a vlastně v konečném důsledku u greeningu musíme si být jistí, že um, by mělo jít o samostatné platby. Nemělo by to být nějakým způsobem vzájemně propojeno. Takže eh, pokud si eh, řeknete, že to nenaplníte, tak eh, tam by měla být určitá, určitý trest. Škrtnut vám bude ten zelený příplatek. Takže nyní individuální eh, zemědělec, jednotlivý zemědělec a byrokracie. Tam máme strach, jak to bude rychle probíhat a chceme, aby komise přišla s jinými návrhy. Bardzo dziękuję, proszę. Velice děkuji, pane poslanče, a rovněž, že jste dodržel váš čas. A nyní Rakousko, pan poslanec Eseler, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené dámy a pánové, my v Rakousku si přejeme skutečně plošné obdělávání půdy a chceme také produční podniky. Ale máme také občas eh, nebo místy nepříznivé podmínky, takže ta otázka eh, odlišení eh, těchto znevýhodněných od jiných regionů, tak tady ta kritéria třeba přepracovat. Dále eh, musíme říci, že bez chovu dobytka není možné zachovat eh, zemědělskou výrobu, takže eh, měly by pro zejména horské oblasti být příplatky právě pro chovatele dobytka. Dále je tady problém obdělávání strmých ploch a tady je jednoduše a prostě nutné Eh, dávat eh, platbu na hektar, jinak to nebude možné. Jinak eh, musíme říci, že systém výpočet plochy a výpočet například krmiva, které je tam vypěstováno, tak tam je to poněkud obtížné. Z tohoto důvodu navrhuji, aby například celková výměra pastevní plochy bylo kolem 100 hektarů, Tak by mělo být možné třeba eh, bez nějakého velkého, eh, velké administrativy mělo by být možné automaticky uznat třeba 30 hektarů. Dále si myslím, pokud se týče ekologizační opatření, mělo by to být s tím zachovávat, mělo by s tím být zacho, zacházeno stejně jako s biovýrobou, ale v druhém pilíři je třeba prostředky poněkud zkrátit. Jinak pokud se týče ekologizace, eh, to by se nemělo omezovat na jednotlivé podniky. Ty podniky by měly zůstávat flexibilní a zejména tedy v oblastech, kde už je hodně zelených ploch. No a pátý bod, eh, ta žlutá karta, to je podle mě velice dobrá myšlenka v kontrolním systému. Bardzo děkuji. Děkuji vám. A nyní paní poslankyně Irena Skarson. Thank you. Děkuji. Já tady přepnu do švédštiny. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za ty zajímavé přednášky, které jsme si tady vyslechli. Já se domnívám, že většinou Švédsko v této souvislosti znáte a my považujeme za správné, aby byl k tomuto tématu vyhrazen příměřený rozpočet. A samozřejmě je třeba postupovat cílevědomně v jeho využívání tak, abychom měli skutečně živé zemědělství. A je třeba v této souvislosti efektivně zacházet s tou takzvanou zelenou komponentou. Musí být jasné, co to znamená. Je třeba to jasně říci. Na národní úrovně se toto debatuje eh, velice intenzivně a otázka je, jak se k tomu postavit společně. Někteří říkali, že je třeba, abychom měli společná pravidla, která by zajistila také vzájemnou konkurenci, ale konkurenceschopní musíme být se svými produkty také globálně. Důležitý je druhý pilíř, to je druhý faktor pro rozvoj venkova a samozřejmě zemědělské závody. Domníváme se, že je velice pozitivní to, že se zde hovoří o mladých aktérech. Pokud se týče starších farmářů a e, přechodných opatření při předávání e, zemědělské usadosti, tak tady je třeba uvažovat ještě o dalších opatřeních. Velice důležité pro mě je to, abychom do zemědělské politiky zahrnuli globální zodpovědnost za životní prostředí. Samozřejmě, že musíme produkovat potraviny pro celou Unii, ale to znamená, že musíme také podporovat eh, poněkud znevýhodnější oblasti. Já věřím, že tady eh, to vyřešíme. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní poslankyně. Omlouvám se. Pan poslanec Hastings. Omlouvám se. Pani Garcia, bardzo proszę. Pan, poslankyně Garcia. Eh, Děkuji. Tak já bych především chtěla poděkovat za uspořádání této akce. Je velice důležité, že si můžeme vyměňovat stanoviska s národními parlamenty a mezi národními parlamenty navzájem. Chtěl bych eh, trošičku spochybnit eh, jeden eh, cíl. Nikoli eh, využití zemědělské politiky, ale chci hovořit o cíli. A otázka je, co je vlastně cílem a je tento cíl dosažitelný podle návrhu komise. My skutečně potřebujeme silnou zemědělskou politiku, která povede k přiměřeným cenám ve prospěch evropských obyvatel. Toto je cíl, který je třeba uskutečňovat a domnívám se, že tento primární sektor je stejně důležitý jako energetika, bezpečnost nebo obrana. Objevují se zde důležité otázky, zejména rozpočtové, ale debatovat je třeba také o tom, kdo je to aktivní zemědělec. To je důležité, aby členské země se na tomto dohodly. Dále zde vnímám určité otázky, které dosud upraveny nejsou. Možná by se toto dalo vyřešit eh, poněkud lépe navázanými eh, podpornými opatřeními. A já musím říct si také ještě eh, k tomu k té ekologizaci, že prostě toto není možné provádět všude stejně. Tady máme různé podmínky. K prvnímu pilíři tady bych chtěl říci, že první pilíř to je kompenzace za ušlý zisk za dobu, kdy farmář věnuje energii ochrany životního prostředí, bezpečnosti zvířat a tak dále. To znamená ztrátu konkurenceschopnosti na trhu. A toto je třeba zohledňovat při rozdělování těchto prostředků. No a další věc, pokud nemáme rozpočtovou a daňovou unii v rámci EU, pak nemůžeme e, skutečně používat e, všude společnou zemědělskou politiku. A důležitá věc, která už byla Eh, zmíněna, tak to jsou právě podpory pro uvádění na trh. A tady bych chtěla potrhnout, že ten příslušný návrh je velice důležitý a určitě se budu pokusu, pokoušet, eh, budeme se pokoušet o zlepšení prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Děkuji. Velice děkuji a nyní eh, pan poslanec Rumunska Adrian Radulasko. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor pentru efortul făcut pentru acest pachet în ceea ce privește poziția. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat zpravodajům za vyvinuté úsilí. Pokud se týče Rumunska, v oblasti ochrany přírodních zdrojů a reformy společné zemědělské politiky k tomu říct následující. Rumunsko podporuje prostředky, tedy výši prostředků, kterou navrhuje komise pro zemědělství. Domnívám se, že to je to nezbytné minimum. Na národní úrovni ovšem máme určité obavy v souvislosti s přímými platbami a e, s jednotnou sazbou. Návrh komise totiž v současné době zachovává rozdíl sazeb mezi těmi příjemci velkých částech a menších částech. A dále jsou rozdíly mezi velkými a malými farmami a tady je to třeba srovnat. Také pokud se týče přímých plateb a příslušných návrhů, domníváme se, že není možné zvyšovat procedurální zátěž a byrokracii. Domníváme se, že 30% prostřednictvím přímých plateb, tak to je příliš mnoho a navrhujeme spíše dvě úrovně. Jedna by byla taková základní pro farmáře a druhá věc to by byly odložené platby pro ekologizaci. A domníváme se, že to množství ekologizace, tedy ten rozsah ekologizace by měl být stejné, stejný v Evropské unii a současná sazba by měla být zachována těch 20% pro rozvoj venkova. Pokud se týče rozvoje venkova, domníváme se, že je třeba brát v úvahu HDP v každé zemi. To by mělo být eh, důležité kritérium alokace fondů. Co se týče spolufinancování, zde nepodporujeme rámcové číslo 4%, nejsme spíše pro 7%, jakožto minimální úroveň. A co se týče ekologických zájmů a oblastí, kam se tyto zájmy soustředují. Měly by tam být asi 3% pro eh, farmy do 20 hektarů a 7 nad 20 hektarů. Také se domníváme, že je třeba, aby členské země, aby se mezi nimi rozlišovaly. Myslím, že nové členské země potřebují větší podporu Eh, například eh, důležitá věc je také zavlažování, pokud chceme zvyšovat produkci v těchto nových českých zemích. Děkuji vám. A nyní pan poslanec Portugalska Abel Batista. Děkuji, pane předsedo. My podporujeme eh, deklarovaný cíl reformy SZP, to znamená, že musíme zajistit potravinovou bezpečnost eh, pro eh, občany a že musíme vyporovat zemědělství, které je dobré pro občany, že musíme podporovat řízení a zprávu půdy a také mm, tvorbu pracovních míst. Nicméně nestačí říci jen, že jsme pro, musíme také přijmout eh, vhodná opatření k tomu, aby těchto cílů bylo dosaženo. Z tohoto důvodu bychom chtěli pogratulovat panu Kapolosovi Santovisi k jeho zprávě. Domníváme se, že je velmi statečný. Eh, jeho eh, zpráva je tedy velmi důrazná, ambiciozní a navrhuje dobrá řešení. Evropa musí být prostorem, kde zemědělci mohou tedy Eh, vykonávat eh, svou eh, činnost a musíme také usilovat o opravdovou konvergenci, tak aby výrobci potravin zde v Evropě dostávali maximální podporu při své činnosti, tedy výroby potravin. Je to jedna otázka, kterou bych rád položil. Týká se to těch ekologizačních plateb. Podle našeho názoru je to důležité opatření, nicméně mm, samozřejmě musíme tedy zajistit, aby zemědělství bylo eh, ekologické. Každopádně tato ekologizace musí také zohlednit specifičnost eh, podmínek v jednotlivých členských státech především tedy specifičnost eh, regionu v okolí Středozemního moře. Zde hovořím především o zavlažování. Eh, středomorské státy nemohou udržovat eh, výši zemědělské produkce, pokud eh, nebudou moci zavlažovat. To znamená, ekologizace by měla být pojata spíše jako pobídka, spíše než tedy jako trest. Je tu jedna věc, která to podle našeho názoru chybí, a to je to, že komise nestanovuje konkrétní datum pro divergenci těch pladeb. Děkuji. A nyní pan poslanec Hejsty. Eh, vážení kolegové, já rovněž bych vás rád všechny eh, pozdravil. Nikoli pouze konzervativci tady mají právo hovořit, ale rovněž i my. Hned se dotknu toho greeningu, protože to je jeden důležitý stimul prvek té reformy a vlastně se dotýká i přímých pladeb. Veřejné prostředky za veřejné služby a to by mělo být naším heslem na nové finanční období. Zda se to bude pojímat flexibilně, anebo zda to bude dobrovolné, případně se toho může někdo neúčastnit, tak to ohrožuje celý pilíř. My musíme přesvědčit všechny zainteresované strany, že e, prostředky do zemědělství patří a přesvědčíme je právě tím, že je ozeleníme. A proto právě předstupujeme přes komisí s tímto návrhem. Jasně rovněž řeknu, že ano, potřebujeme spravedlivější rozdělení prostředků v rámci Evropy. To je zásadní věc, ale zároveň to musí být lépe rozdělováno mezi velkými a malými malými zemědělci. I to musí v té reformě být a my jsme už tradičně vždy hovořili, že v rámci Evropského parlamentu jsme pro stropy. Není zdůvodnitelné, aby velikající zemědělští podnikatele dostávali ještě více peněz. S tím musíme skoncovat, musíme se soustředit na malé, drobné zemědělce. U druhého pilíře jsme i pro to, o čem hovoří pan zpravodaj, totiž, že přinejmenším 30 těch pladeb musí být vyhrazeno pro ekologické projekty. To musí být jednotné v celé Evropě, abychom to mohli pak provádět důsledně ve všech členských státech. Každopádně potřebujeme jednu věc ve druhém pilíři, či spíše nechceme ji totiž úkolové prémie pro podnikatele, to by postavilo celou reformu na, hladu, na hlavu. Eh, neodměňujeme zemědělce, aby pak eh, nic nedělali. Nepotřebujeme ani rizikové pojištění, to nepatří do druhého pilíře, to spíš patří buď a do zvláštního programu nebo do eh, samostatný procedur prvního pilíře. Potřebujeme tržní úpravu nikoli pouze pro cukr či víno, i pro ostatní produkty a e, vyzývám kolegy z národních parlamentů, aby se zamysleli i nad tématem mléko. Mléčná krize jasně hovoří o tom, že musíme si poradit s mléčnými kvotami, jinak budeme mít špatnou situaci na trhu s mlékem. Děkuji. Vážení zhromaždění, já bych rád navrhl změnu principu. Totiž vždy budou tři kolegové z národních parlamentů na jednoho eh, člena Evropského parlamentu. Tak se budeme snažit dát všem slovo. Nejdříve pan eh, poslanec Negry z Lucemburska. Prosím. Merci, merci, monsieur le président, pour l'invitation. Děkuji, pane předsedo, Děkuji za pozvání na dnešní setkání. Společná zemědělská politika je jednou z klíčových priorit a ekologizace je jejich velmi důle, její velmi důležitou součástí. 70 orné půdy vyčleněné na eh, ekologické využití je jeden z těch principů. Předřečník hovořil o snížení eh, této eh, eh, těch 7% na 3,5%. I my se domníváme, že vyčlenění 7% je velmi vysoké Domníváme se, že by mělo být, měla existovat možnost vyčlenění nižšího podílu půdy. Můžete nás prosím informovat o stavu vyjednávání, pokud jde o to pětiprocentní, eh, pětiprocentní vyčlenění půdy pro ekologické účely? Děkuji. A nyní pan poslanec Peters. Máte slovo, prosím. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil even gebruik maken van mijn twee minuten om het te hebben over vergroening. Děkuji. Tak eh, pokud já bych mohl eh, pokud bych se mohl zastavit ještě u toho, té ekologizace, tak prostě v té části světa, kde se pohybuje já, je zemědělská půda většinou velice velice plochá a myslím, že máme také jiné oblasti, kde eh, je situace těžší, ale já si myslím, že podstatné je, abychom eh, se do zemědělství vnášeli trvalou udržitelnost, eh, abychom tedy produkovali opravdu hodnotné potraviny udržitelná zemědělství. Eh, to respektuje možnosti a výkonnost eh, zemědělských ploch. A my tedy potřebujeme příslušnou politiku s dostatečnou finanční výbavou. Vlámský parlament se zabývá za potřebami, potřebami zemědělství v našem oblasti, kde je půda velice roztříštěná, prorostla urbanozovanými částmi a my budeme navrhovat také to, aby prostředky, které se nevyužijí v pilíři 1, bylo možné přenést do pilíře 2. Flámský parlament v oblasti ekologizace podporuje úsilí Evropské komise o udržitelnost zemědělské činnosti. 30 plateb to je podle nás vhodný krok k udržitelnosti. Nicméně je třeba, abychom postupovali obezřetně, abychom neohrožovali kapacitu půdy a zachovávali přírodní rozmanitost a ochranu životního prostředí a klimatu. To znamená, že pro cíle a jejich dosažování potřebujeme prušnost. Evropa má velice náročné cíle a je třeba, aby se to mohlo realizovat v zemích a regionech bez dodatečné zbytečné byrokracie. Flexibilita tady tím si myslíme, tady to vnímáme tak, že je to, že je to přidaná hodnota pro zemědělce. Děkuji, že jste dodržel řečničkou dobu. A nyní pan poslanec Van Kervena. Holandia, eh, Z Nizozemska pan poslanec. Ehm, ik spreek namens het eh, Nederlandse parlament. ik zal... Ano, děkuji. Zdravím všechny jménem nizozemského parlamentu. Vyjádřím se k sedmi záležitostem. Za prvé, musíme posílit tržní pozici zemědělství výrobců, aby dostávali za kvalitní výrobky i spravedlivou cenu. Nizozemský parlament rovněž přisuzuje velikou váhu vývoji, vědě a 10 prostředků SZP, čili asi 30 miliard eur, by mělo být naš, podle našeho názoru investováno do výzkumu a vývoje. Třetí věc. První pilíř. Tam bychom rádi viděli integraci Eh, ekologizačních prvků. Za čtvrté, nepřejeme si, aby podpora byla provázána s, s velikostí výroby. To by byl krok směrem zpět. Za páté, u všech kroků musíme vždy zohlednit i dopad těchto kroků v těch zemích, kde zemědělství je ještě na nízké úrovni. Redistribuce prostředků, to je další věc. Některé země dostávají nepřiměřeně více, tady bychom spíše měli zpět k určité konvergenci. Nizozemsko eh, samo Ehm, přispívá 8% víc než jiné země, i to nám připadá nespravedlivé. Myslíme si, že by to mělo být ještě prověřeno. A poslední záležitost, pane předsedo, tady bych rád potrhl, že nizozemský parlament eh, je pro minimalizaci administrativní zátěže. Víme, že pokud se něco dá provést jednoduše, tak není důvod to dělat složitě. Děkuji a nyní paní místopředsedkyně pro výbor pro zemědělství Evropského parlamentu, paní poslankyně Paulsen. Prosím. Tak, herr ordförande, och <clears throat> välkommen till alla nationella parlamentariker. Já bych eh, chtěla poděkovat za přivítání a vítám také všechny kolegy z národních parlamentů. Já se zabývám především programy pro rozvoj venkova. Chtěla bych eh, opravdu pochválit pana Kapulana, Kapulase Santose, který velice pečlivě dbal na zohlednění nejrůznějších eh, názorů, které eh, zde vyjádřili různí zpravodajové a další poslanci. Například eh, ze strany Rady i z parlamentu je zde shoda, že také ochrana zvířat by měla být prioritou. To velmi vítám. Bere se ohled také na cestovní ruch na venkově. Nicméně chtěla bych požádat ty, kteří pracují na národní úrovni, o následující věc. My se celou dobu bavíme o přírodě, ochraně přírody a já myslím, že to je věc velice důležitá pro naše přežití, samozřejmě. Ale chceme zachovat opravdu živý venkov, který je předpokladem existence živého zemědělství. Pokud ano, pak právě tento aspekt musíme zohlednit také v zemědělských programech. Jestliže má být kra, nějaká krajina eh, živá, pak tam musí fungovat dohromady sociální, ekologické, hospodářské podmínky a tak dále, aby se tam prostě dalo žít. To platí pro všechny, kteří žijí na venkově. Eh, čili si říci, že když hovoříme o pilíři dvě o venkovském prostředí, tak tady nezapomínat, že nám jde o živé venkovské prostředí. A to znamená, že se to musí, musí být pojeto šíře než pouze zemědělství. Srdečné díky a nyní pan poslanec Pupis. Pas parlamentom nariams, gerbimi kolegos. Pane předsedo, eh, děkuji vám, děkuji také zpravodajům a děkuji také kolegům z Evropského parlamentu. Dnes debatujeme na nejrůznější významná témata. Podporujeme většinu ustanovení reformy zemědělské politiky. Nicméně, co se týče ekologizace, je třeba hovořit nejenom o těchto věcech, ale také o příjmech zemědělců, poněvadž eh, tam je značná nerovnost, pokud se týče přímých plateb. Eh, zástupci Litvy, Lotyšská, Estonská sepsali společné prohlášení a to je náš první krok. Eh, to nestačí, my tedy očekáváme další podpůrná opatření v souvislosti s vyrovnáváním přímých plateb. Kromě toho jsme dnes hovořili o dalším tématu, a to se týká registrovaných eh, zemědělských ploch. Tyto plochy byly v podobu 50 let eh, znárodněny, v tomto stavu, tedy znárodněném stavu, nyní se vracejí Eh, vracejí původním majitelům. Eh, je to celkem 2,6 milionů hektarů. Otázka všem je, jakým způsobem počítat přímé platby. Pokud se týče rozvoje venkova, tady je třeba mít na paměti různé sledované cíle. Eh, tak aby financování prostě nebylo kráceno. Staré členské země mají, co se zemědělství eh, týče, téměř dokonalou infrastrukturou, eh, nejlepší technologie. V těch nových členských zemích to zas takové není. My tyto si tím nevyrovnáme, pokud nebudeme mít přiměřené financování. Čili tady je třeba pokračovat v diskusi a zejména hledat lepší řešení pro přímé platby. Děkuji vám. A nyní se obracím na finského kolegu, pana poslance Satonena. Prosím. Uh, thank you, uh, Mr. President. Uh, Děkuji, pane předseda. Návrh komise a návrh komise jsou řádným základem pro další vyjednávání, nicméně musí být vylepšeny a zjednodušeny. Z pohledu Finska je důležité, že musí být možné i platby nezávisle na výnosech alespoň do úrovně 10%, protože to je důležité, aby v našich podmínkách byla zachována eh, produkce. O zazelenění musí být jednodušené, eh, praktické, v současné době našim podmínkám nevyhovují. Musíme změnit ty zásady zásady, aby vzali v úvahu různé podmínky a například eh, v našich eh, podmínkách určité vzdálenosti. Finské zemědělství eh, je zařazeno do znevýhodněných oblastí, tak to musí i zůstat a máme, měli bychom mít i určité fyzické integrátory a není možné, abychom se byli schopni vyrovnat s rostoucími náklady. Takže dotace pro rozvoj venkova musí být placeny předem stejně jako nyní. E, vážné obavy působí e, odstranění kvót na cukr, což znamená od kolaps jediného cukrovaru ve Finsku. To musí pokračovat do roku 2020 a dokonce i déle e, Reforma, e, která spočívá ve zjednodušení, je základem z pohledu Finska je rovněž důležité, abychom podrželi společný e, současný princip spolufinancování, kde 25 až 7, 75 musí být možné věnovat rozvoji venkova ve Finsku. Je důležité, aby e, například environmentální programy mohly být zachovány a v neposlední řadě ve Finsku se hovoří i o další věci, totiž, že všichni zemědělci musí být oprávněni k vrácení eh, prostředku. A estonský kolega, pan poslanec Kova, prosím. Ja esimees, head kolegid, uh, eh, on siin täna rõõm kuulata. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšen, že mnozí z vás chápou, že pobaltské státy mají velký problém eh, s těmi velkými rozdíly mezi platbami ve výši plateb mezi jednotlivými členskými státy. Doufám, že společně se nám podaří tuto skutečnost eh, změnit, eh, že se nám podaří zajistit konvergenci plateb mezi členskými státy a, a zvýšit tedy Eh, tento aspekt společné zemědělské politiky. Dále bych chtěla zmínit jednu věc, která se týká toho konceptu eh, aktivních zemědělců. Návrh komise umožňuje tedy podle současného eh, návrhu umožňuje podporu eh, aktivitám, které nemají žádný, eh, nepřináší žádnou, nemají žádný přínos pro společnost ani pro životní prostředí. Když hovoříme o přidané hodnotě pro společnost, tak bychom měli pokračovat v diskuzi o stávajícím návrhu. Bardzo dziękuję. Děkuji vám, zejména za to, jak jste dodržel řečnickou dobu. A nyní pan poslanec Januš Vojtěchovský, místo předseda Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu. Prosím. Děkuji pane předsedo. Já tady neřeknu v tomto sále nic nového, protože já už jsem se o tomto problému zmiňoval mnohokrát. Pan senátor Huštíkovský rovněž se o tom zmínil i pan e, poslanec Litvy. Totiž Jde o to, že zde máme co dočinění s evidentní diskriminací, která plyne z nerovného zacházení, z nerovného systému přímých plateb a toho, jak jsou ty přímé platby rozdělovány. Slyšíme apely na to, abychom se k tomu stavěli realisticky, že poslanci se zemí, kde dostávají méně, musí být politicky rozumní, ale kdyby šlo o pouhé peníze, tak to snad bychom dokázali pochopit, případně akceptovat takovéto apely. Ale tady o peníze, anebo rozhodně pouze o peníze nejde. Tady jde o uh, zákony o dodržování zákonu nové členské státy, protože to se týká zejména těchto zemí, jsou diskriminovány kráceny na svých právech, protože zde je porušována zásada nediskriminace příslušníků určitých národů či zemí polský, litevský rolník dostává méně peněz nikoli z důvodu nějakých objektivních kritérií, ale pouze z toho důvodu, že je občanem právě toho státu, že jeho zemědělský statek je na území toho, kterého členského státu. To nejsme schopni akceptovat. Ani na to není žádná uspokojivá odpověď. Já tu otázku kladu opakovaně a neslyšel jsem žádné právní argumenty, které by byly schopni schopný na toto uspokojivě reagovat. Diskriminace nových členských států je zjevná. A tedy tento princip, který um, nes, je, porušuje vlastně smlouvu o fungování Evropské smlouvy, nemůže být. Někdo, kdo kdysi dostával méně, takže by měl dostávat méně i nyní? to není únosné, to se nedá právně obhájit. Musíme hledat jiné, spravedlivější řešení. Řešení, které bude, ano, politicky reálné, ale zároveň, které vyhoví evropským zákonům. Nemůžeme tady akceptovat um, porušování zákonů, které um, prostě diskriminují určité um, státní příslušníky pan předseda. Já k tomu ještě jenom dodám, že pan poslanec Vojtěchovský je opravdu právník. Jako další pan poslanec Hofken z Německa. Prosím. Paní, pos, paní, posu, bardzo... paní, po, paní poslankyně, omlouvám se, říká předseda. Srdečně děkuji kolegům za odvernou práci. Já si především myslím, že bychom měli eh, se společně zasazovat za silný zemědělský rozpočet v prvním i ve druhém pilíři. A tady hovořím za německý Bundesrat. Tady je důležité, abychom dospěli k vodnému řešení, nebo já věřím, že budoucnost Evropy hodně závisí na silném zemědělském rozpočtu a na regionech. Dále podpořujeme postoj pana komisaře Čolose pro oblast zemědělství, pokud se týče obou pilířů. Bundesrat k tomu předložil konkrétní návrhy a já jsem vděčný panu zpravodaji Kapulosu Santosovi, že je přijal. Dále ty strategie, pokud se týče silikominosních rostlin a dalších eh, ekologických opatření, já myslím, že k tomu kolega něco více řekne. Podle mě je velice důležitá zpráva pana Dantána. Je třeba si uvědomit, že v současné době roste důležitost eh, toho, abychom znovu promysleli určitá finanční opatření. To platí také pro reformu společného trhu. A třeba v oblasti cukru, ale také v dalších, například u dalších tržních řádů, eh, bylo tedy řešeno, že je třeba je zachovat do roku 2030. A já si myslím, že vzhledem k dramatickému vývoji v oblasti mléka je třeba, abychom žádali komisi, aby vnímala více reálnou situaci farmářů, pro které jsou právě tyto věci hlavním zdrojem příjmů. K druhému pilíři je důležité, aby i tento pilíř byl silný. Domnívám se, že e, není vhodný ten návrh na, na výkup a co se kontrol týče, to myslím, že je také důležitý nástroj pro konkurenci, konkurenceschopnost. Všichni totiž eh, chtějí eh, tyto požadavky plnit eh, do stejné míry a samozřejmě, že to si vyžádá určitou kontrolu, ale ne na úkor spravedlné konkurence jsem ostatně přesvědčena, že důležité je, abychom eh, přijali rychlé rozhodnutí o zemědělství a zemědělském rozpočtu. Já tady jako zástupně členské země mohu říci, že my eh, v Německu nezvládneme včas eh, naplánovat příští období, pokud zde nedostaneme včas program schválený. Eh, finanční rozhodnutí, to skutečně bude rozhodovat mnoho. Děkuji, zprávě při... Děkuji. A co se týče eh, rozpočtu, tam prosíme, abyste se obrátila na vaši paní kancelářku Merkelovou. A jako další pan poslanec Paolo Rus. Pan poseł Paulo Russo. Paulo Russo, prosím z Itálie, z italského parlamentu. Přeplašáme. Předseda se omlouvá. Intanto mi consenta di eh, porre due questioni. Tedy děkuji. Já bych si dovolil položit dvě otázky. Za prvé, otázka, kterou už italský parlament zde zmínil a která se týká, jak bych to nazval, nikoli pouze SZP, ale celkově evropského modelu, kterého se snažíme dosáhnout. Konkrétněji řečeno, jde o to, že italský parlament, který zde zastupuji, opakovaně se táže, zda si opravdu přeme, přejeme rovnoprávné zacházení všech Evropanů. Zda Evropa chce nějakým způsobem vyrovnávat rozdíly, chce vyrovnávat specifiku, tam je důležité tedy nejen obdělávaná plocha, ale rovněž hodnota hrubého obratu. A tam musíme nějakým způsobem dosáhnout Mm, nějakého smíření tradice a modernosti, podporování tradičních farem a podporování modernizace. Jinak budeme mít prostě univerzálně stejné farmy všude a bude malá, pod, malá podpora investic a inovací, které by měly být hybnou silou. Tedy důležité je péče o životní prostředí, ale otázka zní, Eh, tradiční způsoby pěstování a obdělávání, například určité typy olejů. Tady musíme hlídat, abychom nezacházeli příliš daleko. Možná někdy jde o interpretační chybu, když se snažíme historii a zeměpis tohoto velkého kontinentu vykládat určitým způsobem, který eh, nezohlední různorodost. Nesmíme se snažit dosahovat cílu za každou cenu, zejména zde eh, máme eh, před sebou hospodářskou krizi přes přílišné dodržování principu SZP by mohlo vést k tomu, že občané naopak budou odmítat tu novou reformu. Potřebujeme eh, různorodost evropského zemědělství a eh, musíme odměňovat eh, ověřené postupy a zároveň být dostatečně solidární a nerozdávat miliony podnikům, které neinvestují. Naopak těm, které investují do nových postupů, nových technik a e, které tedy plní cíle stoprocentně. A nyní pan Lord Cameron, prosím. Th th thank you, Mr. Chairman. Um, I must first declare an interest. Um, e, Děkuji, pane předsedo, za slovo. E, doufám, že mohu zde promluvit, protože já jsem také zemědělec. Pokud jsou velké částky vynakládány od daňových eh, poplatníků k zemědělcům, tak je to určitá ekologická, mm, jsou to ekologické podmínky, ale to by bylo absurdní, kdyby k tomu nebyly také regionální podmínky. To je nejlépe vyjádřeno ve zprávě George eh, Lyona. Také by bylo nespravedlivé, kdyby zemědělec, který v minulosti již eh, část své půdy ponechal na ekologické účely a to by nebylo zohledněno a musel by znovu nějakou takovou půdu ponechávat eh, na tyto ekologické účely podle nových pravidel. Je důležité, abychom v Evropě zachovali zemědělskou konkurenceschopnost a abychom to dosáhli, musíme eh, dávat finanční prostředky spíše na pilíř dvě než pilíř jedna To se netýká tedy eh, těch znevýhodněných oblastí, které samozřejmě jsou specifické. Je také eh, důležité, aby zemědělci eh, měli například internetové připojení, což potom nebude činit problémy pro ty nejvzdálenější oblasti. Je potřeba lepší životní prostředí, lepší výroba a menší eh, podniky, což vše jsou účely, které můžeme lépe splnit podle pilíře 2. Můj výbor se domnívá, že je potřeba také zemědělce chránit před eh, kolísáním cen a před počasím. V Africe existují, existují systémy pojištění, eh, kde je ta eh, to pojistné zhruba ve výši 5% ceny těch eh, nákladů, například eh, semene, které se zasívá a tak dále. Polovinu toho platí vláda, polovinu ten zemědělec. Domníváme se, že i v Evropě by takový nějaký systém mohl velmi účinně fungovat. Děkuji. komise. A nyní představitel výboru Evropského parlamentu, paní poslankyně Rodus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, eh, prosím, abyste vyvolával eh, řečníky podle pořadí, jak se hlásí. A mm, já jsem to hlásil hned na začátku diskuse. Já to opakuji, protože jsem to říkal že vám myslím, že to není v pořádku. No, ale jinak k tomu jsem chtěl říct. Takové varování to, že komise předkládá tento návrh, který máme na stole, souvisí také s tím, že společnost a eh, většina parlamentu možná nemá až tak eh, stejný názor na zeměství jako my. A jde také o naši účast na účast zemědělství na strategii 2020. Myslím, že je správné, že 30 zemědělského rozpočtu mají na ekologizaci a dále, že je třeba diverzifikace v pěstování plodin a tak dále. Otázka je, jak na to a zda to má platit pro všechny stejně. A já si myslím, že je třeba tady sestavit katalog. A já bych také chtěla varovat před přesvědčením, že parlament Eh, tu, těch 840 eh, miliard, které bychom si přáli v zemědělské politice, že parlament také skutečně eh, schválí. Mnohé české země jasně dávají najevo, že zemědělský rozpočet chtějí zkrátit a to se za prvé objeví eh, v našem rozpočtu, rozpočtu pro soudružnost a tak dále. Čili je důležité, abychom zajistili dostatečné vybavení finančními prostředky a nesoustředovat se jenom na to, aby potraviny byly zdravé a eh, představujeme, ale také je to o klimatických změnách. Pokud se to cappingu, to zastropování týče, tak eh, o tom se hlasovalo eh, v rámci zprávy DES a podobně. Konzervativní frakce eh, si přeje, aby capping se přestal objevovat ve rozpočtu pro zemědělství a výsledek byl ten, že 75 kolegů v parlamentu je pro capping, nikoli pro zrušení. A proto říkám, že ten capping je třeba upravit tak, aby měl smysl. Tak, jak to říkal pan Kopros Santos, eh, pokud máme družstva, eh, tak eh, tady mm, si myslím, abychom využili šanci, které se nám v Kepingu momentálně otvírá. Pokud se týče debirokratizace. Tady chci říci, že kontrola zde v parlamentu je nutná a určitě není třeba kontrolovat kontrolory. A já bych také eh, byla ráda, kdyby i poslanci z národních parlamentů eh, si prověřili, zda kontrola se někde třeba nedobluje. Dále, pokud se jak říkal kolega, v 21. století se prostě musíme postarat o to, aby ten druhý pilíř byl pořádný, dostatečně silný a já si myslím, že současné návrhy jsou sice dobré, ale pořád je možné je vylepšit. Děkuji a omlouvám se vám. Zřejmě šlo o to, že jsme se zde vyměnili v předsednickém křesle a že nyní preferujeme hosty. A nyní je řada na předsedu eh, zemědělského výboru v Polském eh, sejmu, pan poslanec Jurkel. Děkuji. Už od roku 2010 se Sejm zabývá, totiž to bylo to sdělení eh, komise ohledně SZP a pak ten legislativní balíček 12. října takže od té doby už vlastně čekáme, že dojde k té konvergenci těch přímých pladeb a proto Sejm e, přistupuje záporně e, k těm řešením, které nepočítají s vyrovnáváním přímých pladeb v celé EU. E, chceme zde vyjádřit znepokojení vůči návrhu Evropské komise, tomu legislativnímu návrhu a rovněž vešker, vůči veškerým prvkům v tomto balíčku, e, o kterém se bavíme dnes, které nepočítají s vyrovnáváním. E, ještě i po roce 2013 e, vidíme pokračování té diskriminace vůči určitým členským státům v tom Polsku, kde se má přerozdělování nikoli řídit přehlednými kritérii, které se budou týkat všech členských států v současné době. Nýbrž bude to historické kritérium, takzvané historické, na základě nějakého dá správného období a e, počítá se pouze o, e, s malými korekturami a samotný historický princip bude podržen. Polský sejm chce potvrdit, že e, tento princip počítá s evidentními a velikými rozdíly, které diskriminují zemědělce zejména v nových členských státech, mezi jinými v Polsku pokračování eh, v tomto systému, tomto nespravedlivém systému, kde už jak pan Kalinovský, pan Vojtěchovský, pan Chruščikovský zde o tom hovořili, tedy toto porušuje princip nediskriminace evropských občanů dle jejich státní příslušnosti. Jedná se o článek 18 Eh, smlouvy o fungování Evropské unie a navíc to narušuje i princip nediskriminace eh, článek 40 bod 2. Eh, kromě toho, když se hovoří o SZP, tak můžeme brát v úvahu regionální rozdíly, ale nikoli v rozdíly mezi členskými státy. To je článek 39.2 smlouvy. Tato diskriminace ohrožuje budoucnost zemědělského odvětví v některých členských státech. Sejm eh, Polské republiky se obrací na Evropský parlament, aby se zasadil mm, eh, a zavedl jiný způsob přerozdělování, který nebude nikoho diskriminovat. Ještě dvě věci. Polsko i parlament jsou za udržením a podržením mléčných kvót. Zbavíme-li se jich, tak eh, právě středně velké podniky v Polsku eh, by zmizely. Rovněž eh, kvóty výroby cukru, ty by měly být zvýšeny do, na těch 17 milionů tun, což znamená soběstačnost v Evropě. Polsko hlasovalo proti reformě tržní reformě eh, cukrovaru, cukrovarnictví a ono se opravdu ukazuje, že šlo o nesprávný krok ze strany Evropského parlamentu. A ještě jedna věc, o níž jsme zde dnes nehovořili, pan předseda přerušil čas. Pane předsedo, ještě jedna věta. Um, územní rozvoj. Tady bychom z pohledu rozvoje venkova se ještě jednou měli nad těmi dokumenty zamyslet, protože z našeho pohledu současné řešení nezajišťuje řádné fungování tohoto mechanismu. Děkuji. prosím vás pěkně, pokud si každý bude brát dvakrát tolik času, tak někteří z vás se nedostanou vůbec ke slovu. Takže nyní už pouze minuta a půl na řečníka. Španělský parlament a jeho představitel pan poslanec Cortias. Muchas gracias, presidente. Bien, estamos, estamos hablando de un sector que debe ser estratégico. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že tady hovoříme o sektoru, který by měl být strategickým pro Evropskou unii. A to znamená, že cílem je garantovat bezpečnost potravin uvnitř Evropské unie a také solidní životní úroveň lidem na venkově. Já Já tady eh, pocházím z venkovského regionu a eh, nám se to tam eh, líbí a máme určitou obživu a přejeme si, aby to tak zůstalo dál, včetně tedy toho, té položky v evropském rozpočtu. Tady se hovoří o 30% na ekologizaci, aby se zlepšilo životní prostředí. To by všem také mohlo mm, také zvýšit náklady zemědělské výroby. Velmi důležité je, aby byl umožněn vstup do tohoto sektoru také mladým lidem, poněvadž práce na venkově musí být zajímavá a ekonomicky smysluplná a na to je třeba se zaměřit. deregulace zemědělských trhů a rozdělování do mm, producentských skupin a tak dále. Já si myslím, že tady je třeba efekt, více a efektivnějších e, opatření mm, také pro e, soukromé a státní e, sípky a zásobárny potravin. Neumann. Děkuji, pan poslanec Neumann. Je suppose que vous voulez dire madame la députée. Pravděpodobně jste měl na mysli paní poslankyni. Ano. Raccourci, je permets d'intervenir sur trois points qui semblent. Tak, eh, pane předsedo, já bych eh, si dovolila zaměřit se na tři body, které považujeme důležité. Eh, nová zemědělská politika musí Eh, být eh, pružnější. Eh, také mezinárodní pravidla je třeba znovu promyslet. Máme zde pravidla VTO, které jsou pouze tedy o vývozu, ale jde také o prostředky a suverenitu. Komise zde navrhla určité, předložila určité návrhy, jsou zde nástroje pro eh, zemědělce združené do družstev a tady je prostě nutné, aby, abychom postihli všechny oblasti a pod oblasti zemědělství. Eh, pokud se týče ekologizace, tak to je také důležitá věc, je třeba vycházet ze současného stavu a jestliže eh, je té eh, těch 30% eh, těch vázaných plateb, tak to skutečně musí být eh, udělané tak, aby to prostě pružně hm, prospívalo každému regionu, ale takové to naoktrojované, naoktrojovaná pravidla z hora, tak to asi mnoho nepomůže. Samozřejmě je třeba zajistit eh, zemědělcům také příjmy a to znamená, eh, že tím řešíme také sociální záležitosti. A z hlediska agronomického je třeba také motivovat zemědělce, aby mm, pokračovali eh, dále ve své činnosti. Tady bychom si dovedli představit další specifická opatření a podpora například pro biozemědělství, ochranu krajiny nebo ochranu kulturního dědictví, eh, samozřejmě s důrazem na udržitelnost. No a samozřejmě také je zde otázka spotřebitelé. to já tady nemohu roz, eh, roz tady, eh, rozebírat, ale měli bychom být do budoucna eh, odvážnější. A nyní pan poslanec Stuart Agiu. Right, sorry for the delay, chair. Děkuji, já se omlouvám, pane předsedo, eh, za spoštění. Já budu stručný, na rozdíl od většiny kolegů. Pokud se týče ekologizace, já mám k dispolu eh, video eh, s komisařem Čilosem, který říká, že se to bude týkat také pozemků, které jsou v rámci dalších ekologických programů. Pokud se týče diverzity plodin, Eh, tak to určitě tedy mm, je eh, špatné výsledky zde vidíme, je špatné zvyšovat objemy dopravy, je špatné eh, zvyšovat objemy spotřebovaných pesticidů a tak dále. Já myslím, že my to skutečně nepotřebujeme. My v podstatě ani netíhneme k monokulturám. Já bych tedy řekl, že také už existující eh, ekologické programy by měly mm, se počítat do ekologizace. Dále se tady, co si navrhovalo o nových plodinách, a nepředpokládá mě, že Evrop, ne, nepřekvapuje mě, že Evropská unie eh, zakazuje geneticky modifikované eh, plodiny, eh, které jsou právě zdrojem těch eh, nedostatků bílkovin. No, a to je, myslím, všechno. E, e, zbytek e, už nechám času někomu dalšímu. Děkuji, bardzo prošu o głosu. Děkuji a nyní paní poslankyně McIntoya, prosím. McIntyre. Do you mean McIntyre? Sorry. Pane předsedo McIntyre? Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zaměřit na návrh komise, pokud jde o ekologizaci a e, její dopady. Velmi vítám, že tu máme zástupce národních parlamentů. E, je tu také zastoupeno Spojené království, zástupci jak z nižší, tak z, horní, z dolní, tak z horní sněmovny, které obě vyprodukovaly velmi zajímavé zprávy. Zkrátka není možné mít jedno univerzální řešení pro ekologické eh, opatření. Eh, reforma SZP by měla umožnit členským státům, aby e, ekologizační opatření přizpůsobili svým konkrétním specifickým podmínkám. E, my v, ve Spojeném království řadu ekologizačních opatření máme. Některé z těchto režimů jsou, e, patří mezi nejlepší v Evropě a my už teď vidíme, jak tyto režimy dostávají, se dostávají pod obrovský tlak, kdy se farmáři přizpůsobují těm očekávaným evropským změnám. Velmi mě zaujaly eh, národní eh, zprávy a velmi mě eh, potěšilo, když vidím, že tak různé státy jako Itálie a Finsko se shodují na tom, že tento režim zkrátka nemůže fungovat. Velmi často vidíme, jak různé dobré záměry vedou k nepředpokládaným dopadům a toto je další takový příklad díky tomuto návrhu eh, vlastně to povede ke výrobě méně potravin v době, kdy nám všem jde o potravinovou bezpečnost. Děkuji. Děkuji velice a nyní pan poslanec Litterman. Pan poslanec Litterman. Litterman. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, německé spolkové země velice pečlivě sledují reformu evropské politiky SZP a rádi by ji i spolu utvářeli. V Německu se eh, vše provádí na území spolkových zemí a jsou to občané spolkových zemí, kteří budou bezprostředně cítit dopady této reformy. Co se týče cílu, ano, potřebujeme inteligentní, integrovaný růst, udržitelný růst a rovněž různorodé oblasti, zemědělské oblasti a venkov, což ale neznamená, že můžeme souhlasit s návrhem komise, protože poptávka po kvalitních potravinách i e, Surovina bude stoupat a to musí tato reforma přiměřeným způsobem zohlednit. Potřebujeme do budoucna zemědělství, které bude hospodařit zodpovědně a produktivně eh, využívat suroviny. Eh, kolik se eh, si můžeme dovolit toho ozelenění? Nemůže to být tak, že z důvodu greeningu zavádíme dodatečné reglementace dodatečná omezení, že se to bude týkat i přímých pladeb a tím se zvýší byrokratická zátěž. 7% těch trvanlivých kultur, které by měly být vyhrazeny, to by znamenalo, že celé bádensko vrtenbersko by více-méně bylo vyňato z produkce mm, nebo jeho plošná obdoba. Ehm, naši zemědělci eh, vidí velice kriticky tu 7% sazbu, protože eh, ty ekologické programy, například Natura 2000 a jiné produktivní využívání ploch, eh, by se mělo zohlednit. Malé podniky by kromě toho by měly být úplně vyňaty z této úpravy. To, že se dosavat komisi eh, počítá s určitým započítáváním ploch, to nestačí. 50% trvanlivých zelených ploch, to už by se mělo i respektovat. Před několik, několik kterými lety jsme museli odbourat obligatorní nechávání půdy hladem. Nyní e, už nesmíme zavádět tento stejný nástroj e, pod jiným jménem znovu. Čas na Velkou Británii. Děkuji a znovu Spojené království, pan poslanec Rich. Nebo... Okay, please. Mr. President, I greatly appreciate Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji vám za příležitost zde vystoupit. Eh, při diskusi o eh, reformě SZP je také důležité zdůraznit podporu zemědělskému sektoru a zajistit, že přijatá opatření nebudou mít negativní dopad na zemědělce a na business je důležité, aby byla pravidla zjednodušena, aby ty platby byly vypláceny v jednodušejším režimu, protože ten současný systém je velmi komplikovaný, zahrnuje také celou řadu inspekcí a za rok 2011 platby ještě nebyly provedeny. Ten systém také musí být cenově eh, výhodný a musí zde být eh, důraz na eh, využití eh, půdy pro zemědělské účely v mm, protikladu tedy ke pouhému vlastnictví v půdy, ale tedy k jejímu aktivnímu využívání. Děkuji. Děkuji, bardzo prosím, představitele parlamentu. Děkuji a nyní Švédsko, pan poslanec Nemí. Tak, já Děkuji, pane předsedo. Já bych rád se odvolal na to, co už řekla kolegyně Odskarson. Nám připadá důležité, aby solidní pravidla prav platila pro všechny. Nesmíme připustit, aby eh, ty dva pilíře byly v rozporu vzájemném a s ozeleněním se musí počítat u obou. Eh, ta 30% sazba v souvislosti s greeningem bude těžce prosaditelná. Mohlo by to vést k tomu, že v mnohých členských státech dojde k tomu, že dojde k přehnanému prokroku, ale země, kde už se životní prostředí chrání, naopak na tom budou ztratné. Proto eh, v tom prvním pilíři eh, považujeme za nebezpečné zabudování těch 30% do prvního pilíře. Neříkáme ne, ale vidíme zde nebezpečí dodatečné administrativní zátěže a pokud dochází eh, k přesunu z druhého do prvního pilíře, tak by to mohlo být dopad na vlastně intervenci na trhu. Například v zemích, kde se um, tyto prostředky kombinují. To není pozitivní do budoucna. Bylo by naopak eh, příznivější, kdybychom se postarali o to, aby mohly plynout prostředky i z prvního pilíře do druhého. Pak by mohly mít členské státy lepší vliv na situaci a mohly by eh, lépe rozhodovat o rozdělení těchto prostředků. Děkuji. Děkuji. V té Děkuji. Eh, a nyní paní poslankyně Evropského parlamentu, paní poslankyně Kadenbach. Já konstatuji, že dnes opravdu se rozdává podle principu první budou posledními. Já jsem velice ráda, že můžeme ve společnou diskusi s představiteli eh, státních parlamentů. Já jsem byla stínovou zpravodajkou jedné zprávy a zpravodajkou za eh, výbor pro zdravotní problematiku k rozvoji venkova. Co což znamená, že kontext, ve kterém pohlížím na tuto věci, vychází trochu nad rámec toho, o čem se vyjadřují představitele zde přítomných eh, představitelů zemědělských výborů. Potřebujeme eh, i v prvním pilíři nezbytně tu 30% sazbu ozelenění nikoli pouze z důvodu biodiverzity či klimatických cílů, případně reformy SZP, aby zapadla do Evropy 2020, ale rovněž i proto, že je to potřeba pro akceptanci um, pro to, aby to přijali občané, daňoví poplatníci. Um, oni čekají, že se bude zemědělství vyvíjet v souladu s životním prostředím a to musíme zohlednit i při utváření rozpočtu. Takže můj apel u těch 7% by bylo podržme je a zdá se mi, že to zde nezaznělo, že se jedná o diversifikaci. Druhý pilíř. I tam se musí ještě navyšovat dokonce možná i na 35% na životní prostředí a to, co zde různě zaznělo, žádné rizikové pojištění ve druhém pilíři, to patří do prvního. Prozba na představitele eh, státních parlamentů eh, spočívá i v tom, zamyslete se nad tím, jak budeme všichni podporovat zemědělství. Um, možná někdy plynulo do zemědělství až příliš prostředků, ale my můžeme přerozdělit pouze ty prostředky, které máme v rámci evropského rozpočtu. Pokud z důvodu velice úsporných rozpočtů, které vy máte k dispozici, jednotlivé členské státy nebudou připraveny přiměřeným způsobem um, dát k dispozici evropským institucím rozpočtové prostředky, tak my je nebudeme moci přerozdělit. Takže má prozba spočívá v tom. V těch členských státech, zejména v těch, které se popisují jako čistí přispěvatelé, dejte k dispozici prostředky na projekty, na kterých vám záleží. A druhá věc, jedna třetina členských států se vyslovila pro jednu možnost, totiž vlastní prostředky dát k dispozici um, i e, nad tou daní z finančních transakcí. E, pokud něco nemáme, tak to nemůžeme přerozdělovat, takže vlastně by ta diskuce byla zbytečná, tak prosím uvažujte o tom, když hovoříte o rozpočtu u vás doma. Děkuji. Bardzo děkuji. Chce... Děkuji. Já bych rád vysvětlil, že některé přihlášky zde přinášela e, správní služba Tedy nebrali jsme v úvahu pouze dobu, kdy jste se přihlásili. A nyní Španělsko, pan poslanec La Pasaram. Parlament hiszpański, pan poslanec La Pazaram. La Pazaram ze Španělska. Prosím, pane poslanče. Identy. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme to už o společné zemědělské politice řekli hodně a já bych se rád soustředil na oblasti, které jsou pro mě velmi zajímavé. Spravodaj hovořil o zlepšování fungování potravinářského řetězce, ale my přece vidíme, že v Evropě to nefunguje vůbec. Operátoři mají tedy tohoto trhu, mají obrovské pravomoci a naopak farmáři velmi malé. Já jsem ze země, kde je omezená produkce například mléka, cukru a podobně. Já si myslím, že my bychom měli tady zachovat třeba mléčné kvóty. Také máme záchranou síť a také máme uskladnění potravin a zemědělských produktů veřejné i soukromé. A máme zde určitou cenovou politiku. Nicméně, co říkáme o produktech dovážených do Unie? A my bychom byli rádi, aby tady v opatření byla reciprocita. Dovnímáme se, že velmi důležité je aktivní zemědělství. Ale zase nevyučovat ty, kteří dělají něco jiného, kromě tedy zemědělské činnosti. A důležitá je také konvergence. Té bychom se rádi dočkali. Pokud se týče ekologizace, tak to se tam dá přehnané a pokud se podíváme na finanční limity, pak tedy eh, musíme říct, že většinu rozpočtu spotřebovávají přímé platby. To prosím pan posel Stanislav Kalem. A nyní pan poslanec Stanislav Kalemba z Polského sejmu. Děkuji, pane předsedo, vážení přítomní. Bohužel zde máme takovou ostudnou diskriminaci, co se týče přímých pladeb. Když srovnáme zemědělce z nových a ze starých eh, členských států. A moje otázka zní, kdy stanoví Evropská unie průhledná a zcela jasná kritéria pro všechny evropské zemědělce. V opačném případě více méně tu diskriminaci přijímáme, což znamená žádnou solidaritu, žádnou proporcionalitu, žádnou spravedlnost na tom našem jednotném trhu. A pak druhá věc. V Polsku už nyní se přibližujeme ke 100% u nákladu ve srovnání s ostatními státy Evropské unie. Ale platby tam se teprve blížíme k 80%. Takže polští zemědělci rozhodně nesouhlasí s tím, že jsou o třetinu vlastně krácení. A ještě druhá věc, o které jsme dnes nehovořili. Příliš mnoho řešení v rámci těch eh, projektů by mělo být přijímáno nikoli pouze prostřednictvím nařízeních, ale prostřednictvím těch delegovaných aktů. A to bohužel rovněž bude mít za následek neefektivní, neúčinné využívání prostředků. Já se domnívám, že Evropská komise eh, se nevyzná natolik v tom, jak to vypadá v členských státech, aby to mohla správně provést. A pak ještě mám otázku. V současné době, když máme nějakou živelnou katastrofu, tak abychom mohli dostat ten úvěr na eh, navrácení potenciálu po nějakém katastrofě, tak se bere kritérium 30 ztrát, hospodářských ztrát, jak u um, zemědělské výroby rostlinné, tak u skotu. A to je absurdní, protože diskriminujeme uh, pěstitele um, té um, živočišné výroby. To by mělo spíš být e, monetárně propočteno. A pak e, to pojištění počítá se s dotacemi pro pěstitele zvířat, protože tam se ty anomálie vlastně projevují eh, stále silněji. Děkuji. A nyní představitel rakouského parlamentu, pan poslanec Pik Hruber. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já Eh, upřímně, doufám, že návrhy poslanců budou nakonec zapracovány a že současný návrh eh, trošku posílí své ambice. Eh, ty tři zprávy, včetně poslední zprávy, Ebesová zpráva v Evropském parlamentu, Eh, na ty bych chtěl odkázat a taky mě třeba chybí hodně třeba v desově zprávě a v Lines, ze zprávy Lines, mě tam chybí ten ofensivní přístup k biologickému zemědělství a také ten eh, proteinový program Evropské unie. To mě chybí vyjádřeno ve zemědělské politiky. A jelikož eh, Evropský parlament poprvé sporu rozhoduje, bylo by dobré, kdybyste přece jenom eh, se k tomu postavili ambiciozněji. To bych opravdu žádal, poněvadž evropští občané žádají a očekávají opravdové spolurozhodování, ofenzívní rozvoj zemědělské politiky v zájmu eh, zemědělců, posílení příjmů a také v oblasti kvality produkce tak, jak si přejou spotřebitelé. A zajímavé bylo také zaměřit se na budoucí My nyní máme 40 milionů tun eh, proteinu v dovozu. A já si myslím, že právě toto musí být důležité. Proto chceme, aby v celé Evropě v rámci ekologizace byla povinná kvota 10 eh, proteinových rostlin. To pomůže bilanci, to je obrovská šance také pro eh, uzavřený cyklus zemědělské výroby. Také potřebujeme akční plán eh, v této oblasti a pokud eh, chceme být sociální, je třeba uvažovat o stropu, která začne ale daleko jinde, už na 50 tisících eurech, tak, aby tady byla bylo spravedlivé rozdělování mezi členskými zeměmi, jak říkali kolegové z Pobaltí a také kolega Des má pravdu, že sjednocení plateb se musí stát před rokem 2018, eh, jinak to nevysvětlíme ani zemědělcům, ani daňovým poplatníkům, ani spotřebitelé. A závěrem, více peněz do rozvoje venkova, to je eh, skutečně příkaz dne. A když se podíváme na návrh rozpočtu, tak tam se naopak krátí a to není přijatelné. Děkuji. děkuji. Děkuji. A nyní pan poslanec Hopkins, prosím. Um, Děkuji, pane předsedo. děkuji za příležitost přispět do této diskuze. Spojené království vnímá tento názor, jak, návrh jako velmi neambiciozní, jako velmi komplikovaný a jako návrh, který nebude ku prospěchu životnímu prostředí či zemědělstvím. Domníváme se, že eh, tedy eh, budeme požadovat snížení rozpočtu pro pilíř 1. Podobně, eh, ačkoliv vítáme snahu o zlepšení rozvoje venkova. Domníváme se, že ten návrh není dobrý, že nerespektuje principy proporcionality a subsidiarity. Pokud jde o období 2014 až 2020, a e, rozpočet 435 miliard e, euro na zemědělství nám přijde jako příliš velká částka. Cílem víceleté, nového víceletého finančního rámce by mělo být e, snížit výdaje, ne je zvyšovat a podle našeho názoru by nový finanční rámec neměl zvyšovat rozpočet EU. My se tedy domníváme, že fiskální trendy ve členských eh, státech a z toho eh, související tedy s tím související eh, rozpočet EU by měly být přiměřené velikosti bohatství daných států tak, aby byly spravedlivé pro všechny. Evidentně existují mezi členskými státy velmi rozlišné názory ale eh, náš názor by také měl být zohledněn. Děkuji. Děkuji, pan posel Rubix. Děkuji a nyní pan poslanec Rubix. Já, pan priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem Toto jsou záležitosti, o nichž už se vlastně bavíme dlouhou dobu. Reforma SZP, nad ní už pracujeme více než dva roky a s velikým potěšením konstatuji, že dnes už vidíme určitý, určitou základní kostru. Souhlasím s mnohými řečníky, nebudu opakovat jejich argumentu, ale chci potrhnout jednu věc. Pobaltské státy a některé jiné státy si přejí, aby byly přímé platby rozdělovány spravedlivě. Nejde pouze o otázku přímého eh, jednotného trhu. Právě se na mě minulý týden obrátili lotiští voleči, abych o tom hovořil na této půdě. Lotiští farmáři nejsou schopni konkurovat tržně, uh, prodají tedy půdu, odcházejí ze zemědělství a zemědělskou půdu skupují boháči ze západní Evropy, tam e, například to zalesní a zároveň hovoříme tady o potravinové bezpečnosti. Mluvíme o tom, že potřebujeme více potravin. Já jsem tady velice vděčný panu Desovi, panu Čiološovi, za to, čeho dosáhli, protože to se ubírá správným směrem. Přímé platby musí být rozdělovány spravedlivěji a už ten návrh je o trochu spravedlivější, ale nikoli dostačujícím způsobem. Doufám, že se ten návrh ještě zlepší a že každý dostane při nejmenším 80% průměru. V současné době je to pouze 65%, takže ještě je třeba pouhý jediný milion, aby to bylo zlepšeno. Děkuji a další zde promluví eh, představitel španělského parlamentu, pan poslanec Arufat. Hmm. Presidente, muy breve. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych eh, řekl, že máme možnost eh, členský eh, Evropský parlament i národní parlamenty pohovořit o eh, těchto tématech, která jsou nám všem společná. Je to mnoho oblastí, kterých se SZP týká. Je nutné si uvědomit, že v mnoha zemích dochází k odchodu lidí z venkova a měli bychom tedy tento návrh vnímat jako příležitost, jak do této problematiky vnést nové finanční prostředky. Já se domnívám, že jsme, eh, že toto je to správné fórum k tomu, abychom vyzvali radu a komisi k tomu, aby hledali nové řešení, řešení problému, který se týká nás všech. Musíme zajistit, aby lidé neodcházeli z bankova, musíme jim pomoci najít práci a musíme jim pomoci k tomu, aby eh, zůstali v zemědělství. Den od dne se snižuje počet zemědělců, kteří aktivně pracují, obdělávají půdu eh, je potřeba připravit balíček opatření, které, který nám umožní podpořit zaměstnanost, který podpoří veřejné investice eh, k vytváření pracovních míst, především pro ženy. Musíme podporovat investice do infrastruktury a výzkum nových technologií. Musíme podporovat eh, služby v oblasti eh, zemědělství a potravin a zaměřit se na vytváření nových pracovních míst to už je, byl poslední řečník a nyní na dvě minuty eh, pánové zpravodajové, nejdříve pan Kapolas Stansot. On, Kapola Santos, on měl sice dvě zprávy, takže měl by dostat čtyři, ale má dvě. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si tady vlastně zaplnil celý svůj poznámkový blok když jsem tedy vyslechl těch 44 eh, diskusních příspěvků, zkusím tedy nějak tu diskusi zhrnout. Eh, zjednodušení byrokracie, srovnání přímých pladeb, to byly motivy, která se, které se objevovaly znovu a znovu. Eh, zazelenění větší prostor členským státům. Eh, všechny vaše argumenty se objevily i v diskusích Evropského parlamentu a já se pokusím, aby v mé zprávě našli svou ozvěnu i vaše obavy, starosti i nápady. Jsme vzdáleni tomu nutnému konsensu, který musí být dosažen nejdříve na půdě zde a pak s radou eh, ministru zemědělství. Eh, všichni jsme zde poslanci a všichni víme, o co jde u spolurozhodování, totiž, že Evropský parlament se musí rozhodnout odpovědně a i takto jednat. Spolurozhodování musí být natolik silné, aby dalo parlamentu silný mandál. Pokud máme parlament rozdělený, kde není jasná pozice, tak eh, pak mnoho nezmůžeme. Proto se frakce snažily, aby e, vytvořili určitý společný jmenovatel. My ho budeme dále propracovávat, vezmeme si k srdci, co jsme od vás vyslechli. Já jsem vlastně vyčerpal své dvě minuty, nemohu tedy reagovat na většinu těch příspěvků, ale většina z nich vlastně je něčím, nad čím se zamýšlíme i my a budeme se snažit být s vámi pravidelně v kontaktu a budeme k tomu využívat našich moderních eh, technologií a tímto si můžeme dále vyměňovat informace. Jsem velice vděčný za písemné materiály, které jsme už dostali a jsme vám k dispozici. Rádi si budeme dále vzájemně vyměňovat názory. Rádi rovněž obdržíme i další podněty, ovšem co nejrychleji prosím, protože pozměňující návrhy i ze strany eh, kolegů euro, europoslanců eh, musí přijít brzy a pak v říjnu budeme mm, dopilovávat ty kompromisy a do té doby rádi se dáme ještě, eh, necháme inspirovat. Všem předem děkuji za příspěvky. Určitě jste přispěli ke zlepšení naší práce. Já bych rád potrhl, říká pan předseda, že můžeme pokračovat a dále korespondovat s pány zpravodaji ještě e-maily, takže vlastně si můžeme představit, že takto pokračujeme v té rozpravě. E, nyní pan poslanec e, Michel e, Del. Děkuji vám pane eh, předsedo. Já eh, bych vám všem, dámy a pánové, chtěl poděkovat za nejrůznější příspěvky. Už to řekl Luis, eh, de facto se zde odráží naše debaty vedené před časem v zemědělském výboru Evropského parlamentu. Existuje relativní široký konsensus v ohled společného tržního řádu, Shodujeme se na tom, že je třeba posílit pozici producentů, přičemž je třeba zachovat fungování trhu a to leží na srdci také parlamentům. Německo otázku konkurence eh, možná nestaví úplně dopředu. Já jsem se touto otázkou zabýval 6 měsíců a konstatuji, že máme nyní v jednotlivých členských zemích eh, různé přístupy eh, dohozorových orgánů na konkurenci. A já mohu říci, že toto vede ke špatné funkci společného trhu a také k, ke konkurenci, eh, která je nekalá mezi jednotlivými členskými zeměmi. Mnozí mají třeba tak úpravu pro vína. Tady je zde návrh, že bychom měli počítat s výsadbou nových vinohradů, ovšem po omezenou dobu. Musíme se také ohlížet na ehm, dřívější judikaturu Evropského soudního dvora. Dále, co bylo řečeno v oblasti mléka a cukru, Tady před pár měsíci jsme zde udělali určitý krok a nástroje, které nyní máme, musí být dopracovány tak, aby mlékařství mohlo přežít také po zrušení kvót. Děkuji a nyní pan uh, uh, Giovanni La Via. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych eh, srdečně poděkovat za všechny příspěvky ze strany zástupců národních parlamentů. Já jsem v mnohých eh, z těchto návrhů vycítil, že se postavení Evropského parlamentu jako spolu zákonodárce, že o toho si mnozí lecos slibují, a sice, že budeme odvážnější ve formulaci pozměňovacích návrhů, na kterých vám záleží, tedy eh, v oblasti reformy společné zemědělské politiky. Dále musím říct, že eh, je zde značná míra ocenění úsilí o zjednodušení administrativy a tak dále samozřejmě každý musí odvést svoji práci, třeba také ti, eh, kteří eh, přímo produkují, hm, ti by se měli méně věnovat vyplňování formulářů a spíše pečovat o vlastní produkty a jejich pozici na trhu. A tady v této souvislosti jsem eh, si vyslechl mnoho návrhů, které jistě budu moci použít. S vaší podporou určitě můžeme udělat mnohem více v oblasti odbourávání zemědělské byrokracie. A ještě závěrem dovolte pár slov k, k ekologizaci. E, tady jsou také určité sankce a ty by, tady otázka, zda by měly postihovat pouze e, příplatky na greening, nebo by měly zasáhnout také i základní dotace je otázka, eh, která asi zůstane otevřená až do samotného konce. Každopádně vám děkuji za podněty a podobně jako kolegové eh, zpravodajové, také i já jsem vám k dispozici pro další komentáře a návrhy. Děkuji vám. Bardzo proszę przewodniczącego. A nyní pan předseda současné předsednické země. Prosím. Děkuji. Og det her, det fortæller mig jo også, at der er masser af udfordringer. velice napínavé odpoledne. Det er miljødagsordenen. Og det er her, vi bliver nødt til at finde et fælles fodslag, hvordan vi... Vyslechli jsme se o celé řadě výzev, eh, především tedy výzvy pro eh, životní prostředí. Pokud jde o Baltské eh, moře, tam víme, že je poměrně velké znečištění, které se šíří do Polska, Německa, a dalších států. Eh, Původ toho znečištění je na jednom místě, ale jak si je důsledky jsou cítit eh, i jinde. A to také souvisí s přímými platbami. Eh, musíme zkrátka vytvořit inovativní systém, který nám pomůže řešit tyto problémy a který nám umožní vyřešit přímou pomoc tak, aby to bylo výhodné pro všechny. Zemědělský trh je potřeba podpořit eh, takovým způsobem, který bude odpovídat jeho hodnotě. Samozřejmě není možné tu vytvořit eh, rovnost eh, přes noc, to by jak se vedlo k velkým potížím, jak se by to rozbilo ten systém. Nicméně je důležité zajistit, aby přímá pomoc byla převedena k, inovatě, k inovativnějším formám podpory, tak aby pomohla zemědělcům, kteří aktivně půdu eh, využívají, ale také k řešením, která budou ekologická. Děkuji. Děkuji vám. Rád bych upozornil ještě na to, že například politika soudržnosti nebyla zde tématem, totiž politika soudržnosti vůči druhému pilíři. Tam máme politiku rozvoje měst, hovoří se tam o různých prioritách a nehovoří se dostačujícím způsobem o působení, případně využívání politiky soudržnosti vůči rozvoji venkova. Tam se ten druhý pilíř neobjevuje a myslím si, že by se objevit měl. Druhá záležitost to jsou ty zásahy, ty tržní zásahy, intervenční tedy. Um, by hovořil o tom pan uh, poslanec Downtown, zejména na obilných trzích, protože často uh, ceny obilí se pak odrážejí na cenách například vepřového a tam ty intervence jsou cenově výhodné, takže to by mohl být zásadní prvek, který by, ke kterému bychom mohli tedy sáhnout. A pak tvorba nových nástrojů v rámci SZP. Hovořili jsme o těch prověřených eh, nástrojích, například eh, navýšení úvěru, eh, těch i revolvingových úvěrů, kde si sám zemědělec může rozhodnout, co je pro něj výhodnější, že jednak si berou úvěr v bance, ale zároveň si mohou mít slevu na tom úvěru. Jak investiční, tak eh, ten, eh, ten úvěr na tržby. A nyní, nějakým způsobem jsme zapomněli na ty nové unijní země, ale to se zde objevilo. Děkuji všem za argumentaci, za to, čím přispěli do diskuse, musíme nějakým způsobem překonat ty názové rozdíly a dojít ke společným závěrům. To od nás čekají jak zemědělci, tak evropští občané. A já jsem přesvědčen, že budeme v této rozpravě vlastně pokračovat. Um, nikoli pouze Evropský parlament nyní sehrává důležitou úlohu. Jsou to i státní parlamenty, kterým dává Lisabonská smlouva větší pravomoci. Vlastně jsme tímto dospěli ke konci našeho zasedání. Zvu všechny na skromný koktejl, který je zde v předsálí k dispozici všem. A nyní prosím, abyste tedy svižně opustili sál, protože se ještě bude konat tři až pětiminutové um, zasedání všech koordinátorů. Pan předseda rovněž děkuje tlumočníkům, tlumočník děkuji za pozornost a uh, obrací se na koordinátory, aby setrvali v sále. Děkuji rovněž všem, kteří celé zasedání připravili. Přeje šťastnou cestu domů a přeje všem, aby se v diskusi dařilo zdárně pokračovat. Diskusi tak zásadní pro budoucnost zemědělství.